Okay, um, welcome everybody. Uh... Dobrý den, vítejte na dnešním zasedání. Dostáváme se k bodu číslo 9. Je mi velkým potěšením přivítat tady generálního tajemníka OECD Angela Guria na zasedání našeho výboru. Je to už po druhé, kde pan Guria dorazil na zasedání našeho výboru, bude se ho účastnit, chci mu za to poděkovat a věřím, že tady proběhne zajímavá výměna názorů. Máme k dispozici celou řadu zajímavých dokumentů, které jsem musela dát své asistence, abych tady měla vůbec prostor pro dokumenty k tomuto zasedání. Jsou to nejrůznější zprávy pro nás relevantní a předpokládám, že se jich všech v dnešní diskuzi dotkneme. Takže eh, Nejprve vám předávám slovo k úvodnímu vyjádření a pak proběhne diskuze, kdy se pokusíme, aby vždy po otázce nazněla odpověď alespoň do pěti minut. Pokusíme se tedy zajistit nějakou disciplínu. Prosím, Angele. Thank you very much, uh, the Děkuji. Sekretariát by vám měl dát k dispozici některé dokumenty. Já doufám, že je už máte nebo je dostanete. Pokud jde o světovou ekonomiku, a já se pokusím ty nejdůležitější body zdůraznit a zmínit se o některých záležitostech, které se týkají evropského hospodářství. Za prvé, krize stále přetrvává a Zanechala nám po sobě eh, čtyři druhy dědictví. Jednak nízký růst, eh, světový růst bude pod, tři, pod třemi procenty, což je vůbec nejníže za posledních několik let a očekáváme, že se eh, dostaneme zhruba na 4%, ale prozatím jsme mnohem níže a to kvůli přetrvávající krizové situaci. Ve Spojených státech eh, se eh, růst eh, také samozřejmě příliš oživuje kvůli nedávné situaci, především s otázkou rozpočtu a Poslední vývoj také ukazuje, že americká ekonomika trpí dopady sekuritizace a růst můžeme očekávat o 1 až 1,5 vyšší, takže tady dochází k určitému posunu, ale e, dochází také ke snižování deficitu, který je nyní pod 4 což zase umožní e, oživení americké ekonomiky později. V Japonsku se očekává v příštím roce zpomalení ekonomiky, protože stimuly z letošního roku už nebudou přetrvávat a důvodem je to, že Japonsko má 230% zadluženost vůči HDP, takže eh, těžko mohou pokračovat se stimulativní fiskální politikou, ačkoliv mohou reagovat v oblasti monetární politiky. V Japonsku je dvouprocentní inflace, ale představte si, kdyby dosáhly. skutečně té plánované dvouprocentní inflace, v okamžiku, kdy budou mít 250% zadluženost vůči HDP. Když eh, si to vynásobíte dvěma procenty, tuto výši eh, eh, zadluženosti Bude to znamenat, že bude potřeba generovat 5% růst HDP jenom na pokrytí úroků. To znamená, aby se ten dluh nezadlužoval, bude potřeba produkovat přebytek 5% ročně, eh, zatímco Japonsko ve skutečnosti dnes eh, má téměř dvou deficit, takže ta transformace by byla eh, obrovská, pokud by měla proběhnout. Pokud jde o Evropu, tak tady k obnově také příliš nedochází. Ten růst je nevyrovnaný, je poměrně pomalý ehm, v zemích eh, mimo eurozónu a v samotné eurozóně dojde k druhému roku recese. Bude to zhruba minus 0,4%, možná dojde k drobnému zlepšení příštím roce 1%, příštím roce a 1,5 v roce dalším, což eh, přesto není nic eh, eh, zvlášť dobrého. Druhé dědictví krize je vysoká nezaměstnanost. Ta čísla jsou vám jistě velice dobře známa, jsou velice vysoká. Průměr OECD je 8%, pokud jde o nezaměstnanost, 16% nezaměstnanost v případě mladých lidí, to jsou čistě průměry oblasti eurozóny je 12% nezaměstnanost a dále roste a pokud jde o nezaměstnanost mladých, tak ta je přibližně 25% až 30% v zemích jako je Španělsko či Itálie, tam je 35% eh, a ve Španělsku a Řecku je to až 50 či 55%, takže je tu vysoká nezaměstnanost, Nezaměstnanost mladých je dvojnásobná či trojnásobná. Je tady také celá řada dlouhodobě nezaměstnaných eh, lidí a pak je tady ještě eh, čtvrtý eh, prvek a to jsou lidé, mladí lidé, kteří se ani nevzdělávají, ani nepracují. Jsou to čtyři velice negativní prvky svázané se současnou nezaměstnaností. Jaké je to třetí dědictví současné krize? to je přetrvávající a dále rostoucí nerovnost eh, ve společnosti. Je to nerovnost, pokud jde o příjmy. Podívejme se na výnosy a příjmy těch 10% eh, eh, nejchudších oproti těm 10% nejbohatších. Ten rozdíl je devítinásobný a znamená to obrovský rozkol pro další generaci, kdy ta nerovnost v současné době vzrostla o dalších 30%. Ona rostla ještě před krizí, ale krize nerovnost dále zhoršila. Ve Spojených státech je to 14 eh, násobný rozdíl v Mexiku, v mé zemi 25 násobný rozdíl, ale co tím chci říci je, že ta tendence je negativní, dále se zhoršuje a žádná země se před ní nedokáže sama ochránit. Takže máme nízký růst, vysokou nezaměstnanost, rostoucí nerovnost a čtvrté dědictví, ke kterému se dostáváme, to je eh, veřejná důvěra ve eh, vládu, státní zprávu eh, K dispozici je celá řada údajů, které to dokládají, včetně tzv. government at a glance, Ukazuje se obecně, že důvěra veřejnosti ve státy, vládu klesá, ať už jde o konkrétní osoby, prezidenty, premiéry, vlády, bankovní systém, parlamenty, mezinárodní organizace. Vše, co jsme budovali v posledních eh, desítkách, stovkách let, eh, v to lidé přestávají věřit, staví se k tomu cynicky a domnívají se, že tyto instituce nedokážou řešit jejich současné problémy. Taková je tedy situace, to je současný kontext, který nám po sobě zanechala krize a podívej, tak vypadá tedy diagnostika evropské současné ekonomiky. Všichni se samozřejmě snaží ten současný požár eh, hasit, eh, a snaží se to dělat co možná nejrychleji, ale zdá se, že zatím nevyužíváme úplně veškerého potenciálu. Teď co bychom měli použít? Obchod, investice, úvěry a a, pod, a rozvíjející se ekonomiky. Jak už jsem říkal, tak ten eh, růst eh, zatím je příliš, eh, není příliš valný. A podívejme se na problémy, které se týkají obchodních vyjednávání většinou Ehm, se příliš ehm, nezlepšuje ve VTO, ta jednání zatím k ničemu nevedou, čekávají se další kola a já si myslím, že je skutečně eh, důležité eh, zdůraznit tu transatlantickou dimenzi, eh, zlepšit transatlantický obchod. Myslím si, že je velice důležité dosáhnout pokroku v Bali, ale to se teprve uvidí. Každopádně ten obchod zatím není dostatečně velkou hybnou eh, silou, jak by se očekávalo. Eh, druhá věc, o které jsem hovořil, to jsou investice, které jsou také potřeba. Investice rostou 1,7%, měly by růst o 3-4%, Spojené státy mají 1,5%, což je vůbec nejníže za poslední roky. A důležité to proto, že investice jsou eh, vlastně růstem eh, budoucnosti, růstem zítřka. A zatím k ním nedochází. Eh, další nutná věc to jsou úvěry, které jsou důležité pro finanční systém. Banky musí nejenom přežít a být rekapitalizovány, potřebují jednotný dohled, eh, regulační mechanismus a tak dále, ale potřebují také poskytovat úvěry. A přitom průměrný růst úvěrování v OECD je v tuto chvíli nula. Je na nule. A to myslím stejně jako jiné průměrné hodnoty eh, ukazuje, že sice ve Spojených státech či Japonsku možná to úvěrování trochu roste, ale v Evropě je to dokonce záporná hodnota 0, minus 0,4%. Nedostáváme se ke čtvrté kategorii země BRICS, rozvíjející se země, to byly dříve ty motory rozvoje a i ty začínají eh, zpomalovat. Takže když vezmete tato čtyři řešení, zkombinujete to s těmi čtyřmi dědictvími krize, co s tím? Myslím, že za této situace potřebujete skutečně čtyři silné pilíře strukturální politiky, sociální politiky, které zabezpečí ty nejzranitelnější skupiny, ekologický růst, kdy je jasné, že nemůžeme s tímto využíváním přírody pokračovat eh, tak jako doposavat eh, a potřebujeme také silné eh, instituce a vyřešit přetrvávající institucionální problémy. Takže k těm strukturálním změnám a strukturálním politikám, co se tím má vlastně na mysli? Myslí se tím revize školství, eh, daňového systému, zdravotnictví, konkurenceschopnosti, flexibilita eh, trhu práce, obchodu, zlepšení eh, přenášení výsledků výzkumu a vývoje z univerzit a ze výzkumných ústavů do praxe, na trh. Má se tím na mysli decentralizace, financování infrastrukturních projektů. Tomuto všemu tedy říkáme eh, strukturální projekty, strukturální změny. Jde také o to, jakým způsobem budete eh, investovat a rozvíjet do schopností, které jsou potřeba pro konkurenceschopnost. My jsme provedli měření, eh, vzali jsme si tříletou práci a vůbec poprvé jsme porovnali dovednosti. Vycházíme z dokumentu PISA, což je testování 15-letých eh, žáků. Budeme mít dispozici eh, finální výsledky 3. Eh, prosince, to tady mezinárodní srovnání vzdělávacího systému a my se orientujeme také na dospělé. Ptáme se, zda i dospělí mají příslušné schopnosti a dovednosti pro práci na trhu práce. Zjišťujeme zajímavé věci, že Korea má teď eh, tu nejlepší nastupující generaci na trh práce s tím, že ta nejslabší generace odchází ve státech, jako jsou Spojené státy či Spojené království. Tam vlastně není žádný viditelný rozdíl mezi tou věkovou skupinou, která dnes z trhu odchází a ta, která na trh přichází. Tady nevidíme žádné zlepšení během posledních, eh, eh, posledních let. Takže otázka je následující. Nejde jenom o diplomy a tituly, ale také o schopnosti a dovednosti, které jsou potřeba pro to, aby byl člověk schopen dobře na trhu práce fungovat. Dovednosti jsou naprosto zásadní, jsou klíčové a to je také součástí těch strukturálních změn. Samozřejmě i sociální eh, změny jsou eh, potřebné, sociální politiky jsou potřebné, protože i když je potřeba škrtat a peníze v rozpočtu chybí, je potřeba se postarat o nejzranitelnější skupiny. V OECD 48 milionů nezaměstnaných lidí a problém je takový, že to je o 15 milionů více než před krizí. Ve Spojených státech se to situace lepší, ale přesto tady máme o 15 milionů nezaměstnaných více v porovnání s obdobím před krizí. A na závěr bych se chtěl ještě vyjádřit k bankovnímu systému v Evropě a pak se pustíme do diskuze. Úplně na závěr se zmíním o daních. Takže pokud jde o bankovní systém, tak obecně Lze říci, že se situace zlepšuje, dochází k nápravě situace oproti tomu krizovému období, kdy ta krize se ze Spojených států přela do Spojeného království Evropy a zbytku světa. Ve Spojených státech krize propukla jako první, tam také došlo eh, nejdříve tedy k nápravě, k zásadním rozhodnutím, která byla eh, rychlejší, protože to je jedna země a tak tam eh, to rozhodování proběhlo rychleji. Evropa trochu zaostávala. Zde je potřeba ještě přistoupit k rekapitalizaci celé řady větších bank v bankovní soustavě a já doufám, že ty zátěžové testy, které ECB provádí, tak e, situaci napraví. A e, doufám v to proto, že to je vlastně už e, na potřetí, kdy se snažíme situaci nějakým způsobem řešit kdy se hodnotí hodnota bank eh, vůči zadluženosti státu a teď eh, při tom třetím pokusu o nápravu musí být eh, situace skutečně co nejtransparentnější, kroky musí být dostatečné, aby byly důvěryhodné. V OECD jsme usilovali o separaci ne nutně eh, právní separaci, ale chtěli jsme, aby komerční bankovní aktivity a investiční bankovní aktivity byly oddělené, aby nedocházelo k tomu absurdnímu mixu, který způsobil krizi, aby tady byl ten pákový poměr 5%, kolem 5% podle pravidel Bazilej 3. A v neposlední řadě eh, chci říci, že součást té legislativy, která má podpořit důvěryhodnost, souvisí s tím, že obyčejní lidé eh, vidí, že bohatí lidé převádějí své peníze do, jan, do daňových rájů a nadnárodní společnosti neplatí dostatečné daně. A pak je to tedy střední třída a malé a střední podniky, tedy ti, kteří nevyvíjejí mezinárodní činnost eh, a ti musí nakonec nést tu největší daňovou zátěž. Eh, G8 a především G20 eh, pověřila OECD, aby pracovala na tom by došlo k posunu, k automatické výměně eh, informací. Už teď je tady 120 jurisdikcí, které si vyměňují na vyžádání informace. To je tedy současný standard v rámci OECD. My chceme dosáhnout eh, přesunu eh, k vyšší úrovni, modernějšímu a efektivnějšímu systému automatické výměny informací. 60 zemí se k tomu již zavázalo, právě jsme Eh, teď absolvovali zasedání v Jakartě, takže to bude 62 zemí v blízké době. Přesouváme se tedy k automatickému systému výměny eh, informací které by mělo dojít někdy během příštího roku, ale co je vůbec eh, nejdůležitější, je, že automatická výměna informací znamená, že prosazujeme legislativu, daňovou legislativu, chceme, aby lidé platili eh, daně, aby nepřesouvali své daňové výnosy, protože během 70-80 let od Ligy národů jsme se tak moc eh, zaobírali tím, abychom se vyhli dvojímu zdanění, eh, že jsme uspěli. To ano, vytvořili jsme totiž dvojné zdanění. Nadnárodní společnosti dnes neplatí daně vůbec nikde a teď je to vlastně vůbec poprvé, kdy eh, každý člen G20, ať už je to Čína, Mexiko, Spojené státy, či Spojené království nebo Německo, eh, všichni se spojili a spojuje je jediné téma a to, že chtějí své peníze. Byli jsme tudíž pověřeni, abychom se pokusili pravidla mezinárodního zdanění efektivním způsobem změnit. Na posledním zasedání G20 v Sankt Petersburgu prezident Putin jako hostitel uvedl, že se jedná o potenciálně nejrevolučnější věc, ke které došlo v oblasti mezinárodního zdanění za posledních 100 let. Takže eh, na tom eh, bych toto téma eh, uzavřel, pracujeme na tom a je to jedna z velkých prozatím otevřených záležitostí. To je tedy ode mě eh, vše a těším se na diskuzi i kritické připomínky. Děkuji, jsem si jistá, že jste vynechal celou řadu stránek vašich ehm, poznámek, ale eh, až budete reagovat na naše otázky, tak eh, jistě využijete. My jsme velice aktivní v daňových otázkách tomto výboru z důvodů, které jste jmenoval. Nejenom, že ty daně chybí jinde, ale chybí také uvnitř i EU. A mm, to mm, bylo užitečné pro to, abychom tlačili na vlády, aby podnikali kroky v oblastech, kde my jako poslanci mm, během tohoto mandátu i toho minulého, i já ve své zprávě o daních jsme se tím zabývali. První otázka, je od PPP mm, Pablo Zambon. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych hovořil vaším jazykem, vážený pane generální tajemníku. Nemohu než souhlasit se vším, co jsem tady dnes dopoledne slyšel, ale rád bych se zaměřil na jednu otázku, a sice úvěry. Vy jste říkal, že průměrný růst v zemích OECD je nula. V EU došlo k jednoprocentnímu poklesu a ve Španělsku o 4%. Dva roky už máme 20, tedy, tedy 20% eh, pokles a, a teď už konečně vidíme světlo na konci tunelu, ale souhlasím s vámi také v tom, že je potřeba, abychom pro oživení růstu zajistili, že budeme mít úvěry Souhlasím také s tím, co jste říkal o Španělsku. Má otázka je, co můžeme udělat, eh, aby se úvěry oživily. Co by mohla udělat Evropská investiční banka, aby napomohla tomu, že poplynou úvěry? Co může ještě udělat Evropská centrální banka, aby pomohla tomu, že poplynou úvěry? To se tedy týká úvěru. Pokud jde o dohodu s USA, s vámi také velmi souhlasím a doufám, že někteří z našich kolegů tady v Evropě si uvědomí, že je velmi rizikové směšovat eh, obchod eh, se špionáží a uvědomí si, jaké dopady to bude mít na Evropany. Takže se opravdu těším na tuto dohodu, která podle mě bude transcendentální. Děkuji eh, paní předsedkyně, děkuji pane generální tajemníku. Eh, Rád bych eh, vám tedy poděkoval za vaše poznámku a řekl vám, že úvěry se oživí, když budou banky rekapitalizovány, ale také, když se ukončí proces bankovní unie, když se definuje, kdo bude regulovat banky, kdo bude dohlížet na banky a jakým způsobem se bude řešit případ, když nějaká banka zbankrotuje, když zkrachuje, ale také předpokladejme, že banka neskrachuje, pouze vyžaduje kapitál. V této chvíli je obtížné získat kapitál. Kdo bude kapitalizovat banku, i když by to bylo na nějaké omezené období? Budou k tomu ochotny vlády, anebo zde bude nějaký centrální mechanismus, kde se bude toto úsilí sdílet. Tyto definice musí být vytvořeny co nejdříve, aby se úvěry normalizovaly. Úvěry zatím normalizovány nebyly a už tedy máme méně bank, které by byly ohroženy, ale pořád ještě úvěry nebyly normalizovány. A to je ten poslední cíl. Veškeré toto úsilí musí být završeno. Evropská centrální banka poskytla likviditu, dělá to i nadále služby ECB jsou čím dál méně požadovány, to je dobře, to je dobré znamení. Svědčí to o tom, že se situace normalizuje, ale důležité je, aby se završil celý ten evropský institucionální mechanismus, aby banky měly jasné signály, aby věděli, jakou cestou mají jít a věnovaly se své činnosti, to znamená půjčovat peníze. Otázka obchodní dohody, podívejte. Máme zde problém s obchodem. Ale podívejte se na tu kulturu, kde to roste. Máme zde vysokou nezaměstnanost, rostoucí nerovnosti, nedůvěru zde máme v instituce. A to je skvělá kultura, skvělé podhoubí pro protekcionismus, který zvedá hlavu a hrozí nám. Hrozí nám tím, že se zase všichni uzavřeme do sebe. Takže protekcionismus z obchodního hlediska, investičního hlediska, změnového hlediska, kurzovního hlediska, protože teď si také lidé hrají se směnými kurzy, takže co musíme dělat? Musíme nadále bojovat proti protekcionismu všemi nástroji, které máme k dispozici. Protože je to nebezpečné, ovlivňuje to naši schopnost oživit ekonomiku a také proto, že je to hra těch nejsilnějších, jako vždycky. A na druhé straně, kdybychom měli úspěch, vzhledem k tomu, že vícestraná jednání selhala, pokud se na to podíváme z regionálního hlediska, ale v tomto případě 50% světového HDP, 30% světového obchodu, 20% světových investic, celá Evropa a USA, toto by mohlo vytvářet takový stavební kámen, abychom mohli postupně budovat eh, obchodní aparát světa. Stejně jako ta Tichomořská aliance mezi Mexikem, Kolumbií, Peru, Chile, Kostarikou a tak dále. Všechny země, které už jsou členy OECD, anebo vstoupí do OECD. Takže já bych řekl, pojďme do toho, pojďme do toho TTIP, protože světu velmi chybí, svět ho velmi potřebuje, ale bude to také prospěšné pro všechny Evropany a pro všechny Američany, a to každý den. Eh, Děkuji, pane generální tajemníku, za vaši odpověď. Mohl byste trošku specifikovat, jestli si myslíte, že ECB nebo EIB mohou udělat ještě něco více, aby podpořili úvěry především malým a středním podnikům. Velmi dobře jste popsali, co už udělali, ale myslíte si, že by se mohlo udělat ještě něco víc, že by tyto dva subjekty mohly udělat něco víc? EIB už to dělá. EIB je Evropská investiční banka a pracuje každý den půjčuje více peněz než eh, Světová banka a regionální banky všichni společně a má linky pro malé a střední podniky, ale nepůjčuje přímo podnikům, dělá to prostřednictvím toho, že půjčuje eh, jiným eh, institucím, bankovním institucím. Problém Evropské centrální banky je, že to není konvenční centrální banka, protože je to banka 18 zemí, a Evropská centrální banka fungovala velmi dobře, když bankovnímu systému chyběla likvidita. Ale dnes nemůže řídit úvěry, protože úvěry musí řídit národní instituce a také to spočívá v tom, že zde musí být eh, objektivní podmínky v těch hospodářstvích jako takových, eh, ekonomikách jako takových. A to není na národních bankách, je to na ministerstvech financí, na vládách, aby se ty úvěry směřovaly malým a středním podnikům. V těchto případech se někdy budou muset podílet na riziku, musí pomoci bankám nést to riziko, ale to není tedy úkolem Evropské centrální banky. <clears throat> Thank you very much uh, for the uh, Nyní dostane slovo Elisa Ferreira. Já budu mluvit portugalsky. Děkuji za to, že jste mezi námi. Um, vážený pane generální tajemníku OECD, já na, něm, na vás mám dvě otázky. První se týká eurozóny. Na rozdíl od Spojených států, je ještě eurozona nemá ekonomické oživení, máme jednotnou měnu, máme eh, jedinečné zkušenosti celosvětově s jednotnou měnou. Jaká je vaše analýza? Máte nějaké doporučení, eh, návrhy, co bychom, jak bychom se mohli poučit z té krize mm, pro lepší fungování eh, eurozóny? Eh, pár věcí už tady bylo prodiskutováno, to, eh, pravomoci Evropské centrální banky, mohlo by to být rozšířeno tedy na kontrolu rozpočtů. Eh, jak bychom se jako Evropa mohli poučit z té krize s pomocí OECD? Druhá otázka. Fiskál. Hmm, to je od Eh, další věc, kde je práce OECD, OECD velice důležitá. Pokud nebude ukončen eh, daňo, danové úniky, pak nemá žádný politik právo žádat oběti od občanů, například ztrátu důchodů, eh, snižování mest. A jaké jsou tady možné cesty, jak tedy zastavit ten neustál, ty neustálé daňové úniky těch velkých? Další otázka, to je obecnější. Žijeme v době globalizace. Krize ukázala, že se všichni na sobě navzájem závislí. Eh, do jaké míry, do jakého stupně můžeme nadále na mezinárodní eh, úrovni eh, zachovat tyto instituce? Není na čase trošičku proskoumat ty instituce Mm, a změnit je, abychom měli harmon, uh, ta vedení bylo harmonizovanější. Děkuji. Eh, já jsem hovořil o strukturálních otázkách. Tady eh, jsme už vyčerpali možnosti měnové politiky máme fiskální kapacitu, která je prakticky vyčerpaná. V důsledku snah o hledání cesty z krize a recese. Nyní se snažíme deficity a dluhy odbourat. Nemáme možnosti fiskální e- expanze. Problém je jednak strukturální a, a sociální otázky, ekologické otázky, institucionální otázky. Strukturálně. Já jsem hovořil o vzdělání, inovacích, a také o kompetencích, větších kompetencích, deregulaci nebo lepší regulaci. Eh, daňových otázkách, daňových systémech. Nyní je práce velice eh, silně zdaněná a kapitál je také zdaněný. Měli bychom eh, práce a kapitál méně zdaňovat, měli bychom mít více spotřebitelských daní, zelených daní, které mají méně zkreslující efekt než zdanění práce. My chceme, aby práce byla. My nesmíme připustit, aby práce byla tak drahá, aby byla tak silně zdaněná. Mnoho evropských zemí to jsou právě ty státy, kde práce je nejvíce eh, zdaněná a to prostě Eh, není v souladu. Na jedné straně chceme eh, vytvářet pracovní místa, na druhou stranu chceme, aby práce byla drahá. Co může udělat Evropská centrální banka? Evropská centrální banka má velice nízké úrokové sazby. Ještě snížit, no dobře, já se domnívám, že Evropská centrální banka má určitou flexibilitu, není to jako FED eh, nebo japonská hmm, Eh, centrální banka, která přebírá japonské dluhy. Tady je 18 zemí zastoupených a centrální banka může pomoci trošku stabilizovat eh, úrokové sazby, ale nejde o to, aby skupovala dluhy. Pak máme i ješ, pak jste ještě hovořila o daňových únicích. My bychom měli v každém případě se pokusit tomuto zabránit. Pak jste hovořila o mezinárodní institucionální architektuře. G20 podle mého názoru, ne, G8 e, eh, nestačí podle mého názoru. G20 je e, mm, má funkční architekturu více než tradiční organizace z Bretton Woods. E, mezinárodní organizace jako OECD se musí dále rozvíjet, měnit, přizpůsobovat novým podmínkám a ať už mm, je tam formální člen nebo neformální. To platí rozvojové země. Děkuji. E, Prosím, abyste dodržovali těch pět minut přidělených, aby eh, vyšlo na všechny. Teď je na řadě ALD, to jsem tady jenom já, takže se musím zeptat já. Chci um, poděkovat za práci, kterou uh, eh, OECD odvedla v, uh, co se, v oblasti eroze daňové základny a um, my jsme uh, my máme nefinanční směrnici, eh, domníváme se, že by mohlo být větší vykazování agresivních daňových politik a podobně. Takže já jsem si půjčila celou řadu vašich návrhů. I, i včetně toho požadavku na mm, vykazování, poskytování informací v zemích. Domnívám se, že výbor pro právní záležitosti bude trošičku měkčí než my. Argumenty, které často slyšíme, protiargumenty tedy jsou, že bychom neměli předbíhat vás. My říkáme, někdo musí tu v legislativě mm, být v čele. Mě by zajímalo, co vy k tomu chcete říct. Co se píš týče transparentnosti, tak um, slyšíme opakovaně o tom, že se společnosti stěžují že mm, veřejná transparentnost je eh, ve srovnání s transparentností jenom vůči finančnímu úřadu může být uh, trestným činem a proto bychom to neměli dělat. A my říkáme, když to napíšeme do legislativy, tak vlastně celá řada jurisdikcí uh, eh, stáví legislativu, že to je proti, že, která by šla proti tomu. Takže by mě zajímal váš názor, zda je správné, abychom byli pevní a drželi se toho, a nebo zdá, jsou některé věci, eh, některé ty ty nás drží zpátky oprávněné. Děkuji vám. BEPS je jeden z nejdalekosáhlejších eh, jaksi průzkumných dobrodružství, které jsme podnikli. Všichni říkali, to bude tak obtížné. A proto je to tak slibné. Já jsem řekl, automatická výměna informací. My eh, ukončíme daňové ráje. Nebude se kde schovat. To znamená, že prosazujeme zákony. Zákon říká, platí se daně. A tady jsme vytvořili eh, systém, který legalizuje neplacení daní. Prostě zákony, které umožňují neplatit daně my musíme změnit ty zákony. A musíme je změnit ty zákony v každé jednotlivé zemi. Tak, aby byl minimální homogenní systém. Neznamená, že všechny daňové sazby budou stejné. Každá země bude eh, ne, su, suverénní, co týče zdanění, ale musí být možné, aby byly za prvé informace, za druhé, aby nebylo kde se skovat a za třetí, pokud firmy produkují na vašem území, vyrábějí, vydělávají tam peníze, generují bohatství, to je dobře, generují pracovní místa, výborně, ale také by měly platit daně z toho bohatství, které vytvářejí. Paní předsedkyně, vy jste na mm, konkrétní otázku. My v výboru pro daně v OECD a také G20, včetně Číny, Indie, Brazílie, všichni tam jsou. A my budeme, vypracujeme mm, pravidla, návrhy za, si za 18 měsíců a velice bych si přál, abyste Pokud eh, chcete, tak já jim řeknu, aby oni kontaktovali vás. Tedy až vy budete navrhovat a eh, hledat formulace do vaší legislativy, tak aby to bylo konsistentní s tím, co my budeme dělat. Potřebujeme jeden standard. Nemůžeme příliš mnoho standardů. Ne dva. Potřebujeme jeden, protože jinak se zase schov, schovají do těch nižších standardů. To se děje všude. Současně by to, toto je mm, skutečně, toto dělá skutečně velký dojem, když mm, se můžete pohnout dopředu. My potřebujeme vaši politickou podporu toho, těchto našich snah. To bude kritické, klíčové. Transparentnost, veřejňování, formování, vykazování, to všechno e, je jaksi špatnou výmluvou v některých zemích, že transparentnost a Zveřejňování je trestným činem, to, myslím, není do, dobrá obhajoba. Transparentnost a zveřejňování by mělo být eh, normou a je to součástí toho, eh, se snažíme dělat s, tím, eh, s tou erozí daňové základní a přesouvání zisku, BEPS. My čelíme velkým výzvám, fascinujícím výzvám a řešením mm, toho přenosu zisků. Eh, eh, tady to se dá srovnávat. Eh, když to dělá někdo jinde, tak se můžete podívat, jak to děláte vy. Nebo IT. Kolik je Google, Apple, Starbucksu? Vždy jenom jeden. Jak je tedy zdaníte? Kde je právo duševního vlastnictví? Kde je původ odkud pochází, jaká je vaše národnost, kde pracujete. To je všechno jaksi v éteru. Jak to budete řešit? Tento nový, tuto novou přítomnost technologií v business, ve světě biznesu, jak to zdaníte? Toto jsou věci, na kterých musíme pracovat, které se snažíme. A já bych řekl, že potřebujeme všechnu pomoc, kterou můžeme dostat. Stejně tak vy. Takže musíme se spojit. Děkuji. My chceme napřed najít ty informace. Ehm, legislativa bude následovat a pokusíme se zajistit, aby tedy to bylo tak objektivní a neobjektivnější pro někoho. Ehm, e KR Dirk, otázky? Děkuji, paní eh, předsedkyně. Děkuji za optimistický úvod panu Guriovi. V ekonomickém výhledu, který jste vydali minulý týden, OECD eh, hovoří o monetární politice. Zaprvé v tom slova smyslu, že americké, americká monetární politika by měla nadále v současném duchu pokračovat a ukončit americké eh, monetární zásahy a druhá věc, Evropská unie a její monetární politika by měla být expanzivnější, pokud tady budou eh, přetrvávat a zesilovat deflační eh, tlaky, takže Evropská unie eh, by měla zasáhnout naopak proti těm deflačním trakem. Spojené státy by měly tisknout méně peněz, Evropská centrální banka naopak více. Já se chci zeptat, na, na to, vzhledem tomu, jaké máte zkušenosti z Mexické revoluční strany, což trošku odpovídá naší EPP, tak asi dobře znáte institucionální revoluce. V současné době Evropská unie podobným procesem prochází a vzhledem k tomu, jakou máme nezaměstnanost mladých lidí, tak eh, se z toho možná stane neinstitucionální revoluce. Není pochyb o tom, že rozhodnutí Fedu eh, zastavit kvantitativní eh, kroky bude mít samozřejmě dopady na evropskou úroveň, na Evropskou unii. Bude to znamenat vyšší náklady pro firmy, občany, to znamená, jakým způsobem si myslíte, že americké kroky budou mít dopad na eurozónu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Ten důvod, proč jsme eh, se rozhodli doporučit rozdílný přístup k monetární politice, je ten, že ekonomické regiony se nacházejí v různých fázích. Spojené státy začaly velice agresivní přesun k nízkým sazbám a když už tam nebyl další prostor, tak začaly s kvantitativním uvolňováním a dostáváme se už další fázi téhož. Takže e, centrální banka vlastně nakupuje dluhy e, samotné země proto, aby snížila úrokové sazby a nejenom to, aby je snížila krátkodobě, ale začala také nakupovat eh, prostřednictvím twistových operací, kdy nakupuje také eh, dlouhodobé eh, dluhy a hypotéky, aby udržela úrokové sazby ve střední hladině do, ve výhledu dvou až tří let na nízké úrovni. A já myslím, že bychom centrální banka měli poděkovat, protože následoval eh, ve stejném duchu, eh, následovaly i další banky, japonská, britská, a umožnili tak eh, zvládnout tu krizi, zmírnit její dopady právě tím, že udrželi úroky velice nízko, někdy uměle nízko neumožnili jim rychlý pohyb nahoru, ale Fed nemůže nadále eh, každý den předávat eh, bilion dolarů eh, do své bilance, pokud nenastane nějaká mimořádné, mimořádná situace. Teď mimořádná situace končí a FED říká, že eh, zmírní svůj přístup, eh, což neznamená, že úplně zruší tento stimul, ale že teď už to nebude 85 miliard měsíčně, že to bude méně 75, 70, 60 miliard. Eh, jinými slovy říká, dobrá zpráva, seberu vám něco, co vám pomáhá a budu se blížit k normalizaci jako když vám lékař chce eh, sebrat eh, léky a pacient eh, začne prosit, aby mu je ještě nechal, tak to bude i s trhem, trh začne propadat obavám. Takže si myslím, že zmírňování zásahu ze strany Mm, Fedu se dalo očekávat, bylo to nevyhnutelné a já bych eh, dokonce eh, řekl, že to je žádoucí, protože to vydává signál, že se blížíme zase normálnu, normální situaci, tedy standardu, něco, co by mělo být běžné. Teď se podívejme na Evropu. Evropa ještě v této fázi není, a to z toho důvodu, že růst v Evropě uh, Eh, průměrně v podstatě je spíše eh, záporný nebo stěží pozitivní. V letošním roce bude spíše záporný, možná příští rok už eh, kladný. To znamená, že Evropa nadále potřebuje nízké úrokové sazby, aby mohla konsolidovat proces obnovy. Pokud jde o Japonsko, to se pohrávalo s deflací po 15 let. Japonsko chce dosáhnout dvouprocentní inflace, cílí na to, v tuto chvíli je na 0,9% či 1% inflace. Tam mají politiku, monetární politiku velice agresivní, zdvojnásobují eh, eh, dodávku peněz eh, příštích několika málo letech a dělají to velice agresivně a my tento proces podporujeme v případě Japonska, protože Japonsku to pot, Japonsko to potřebuje. Potřebuje stimulovat eh, eh, svou politiku i mm, fiskálně a zároveň strukturálně. Nicméně To jenom odráží různé fáze, v nich se jednotlivé ekonomiky světa nacházejí. Takže eh, máte pravdu, že doporučujeme různé monetární politiky pro různé regiony světa eh, v závislosti na fázi, v nichž se ekonomiky nachází, v závislosti na tom, jakým způsobem se vyvíjejí. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nyní za zelené pan Kikolt. Morgen, Herr Děkuji. Nochmal. Dobrý den, pane Guria. Je. To je hezké uh, vás slyšet to, co jste řek, říkal o finančních trzích. Zda skutečně můžete, můžu. Moment. Uh, Německy ehm, děkujeme za to, co jste zveřejnil stavu bankovních systémů v Evropě a mm, také, co jste řekl o dluhové brzdě a nutnosti mm, silnějších oddělení. Já mám trošku jinou otázku. OECD, já jsem byl ještě tedy malý, když jsem poprvé eh, pod, se potkal s Jeffrey Owensem. Uh, tehdy um, hovořil o, s NGOs o daňové politice, daňové spolupráci a velice překvapilo, že je um, spolupracovníci Colorado Silberstein um, odešla z OECD eh, do Bacon McKinsey, právnické firmy, která předtím radili Emersonu o otázkách um, Um, převodění zisku, pak Mary Bennett přímo z OECD přešla do stejné právnické firmy a po 20 letech služby Jeffrey Owens sám přešel k Ernst Young. A Ernst Young eh, eh, si dělá reklamu. Eh, takto. Jeffreyho eh, mm, bývalá práce v OECD eh, v výbor pro daňové otázky mu dávají unikátní mezinárodní perspektivu na daňovou politiku, administrativní záležitosti. 20 let vedl Geoffrey práci v OECD ve zdanění, takže tak to reklamu dělá Ernst Young. Eh, tento případ jaksi změny stran. Když tedy někdo má zkušenosti ve veřejn, eh, z veřejných organizací, které jsou ve veřejném zájmu jako OECD, jaké máte mechanismy, aby eh, nevznikal takto přímo konflikt zájmů? Eh, když to, co je získáno jaksi ve veřejném zájmu, se pak, aby se pak neprodalo soukromému zájmu. Jaké důsledky vyvozujete z těchto případů, abyste regulovali tuto změnu stran nebo eh, vrácení kabátu a eh, regulovali ten konflikt zájmu, který tady vzniká? Děkuji. Mm, toto je velice důležité téma. Jak spojit právo jednotlivce po mm, řadě let práce mezinárodní nebo veřejné organizaci a e, jejich právo pak to e, využívat ve veřejném, v soukromém sektoru. A současně zabránit tom, těm konfliktům zájmu. My máme pravidla určitá, určité e, období lhůty, které byly v těchto případech respektovány a musím říci, že v těch svých nových rolích když jsme se s nimi setkali, tak obecně byli velmi užiteční, protože nám pomohli vlastně vzdělávat své okolí v tom, o tom, co my chceme dělat. Ovšem, nejprve chci vám pogratulovat a za druhé chci říci, že mm, poslední zpřísnění pravidel o mm, konfliktu zájmu zde v evropských kontextu Eh, tady k tomu, že, že aplikujete sami, to jsou velmi drastická exemplární pravidla. My velice je pečlivě pozoru eh, sledujeme, zda bychom si je mohli mm, vypůjčit a přijmout i u nás. Je to neustálý permanentní problém. V USA um, ehm, ministři začínají pracovat pro banky nebo bankéři eh, začínají pracovat Eh, ministerstvu financí. To je přirozené, že předseda Goldman Sachs, Rubin Paulson, předsedové, tedy bankéři, a teď mají být eh, na ministerstvu eh, financí, kde budou regulovat banky. To, mm, tak ta, ty, ty lhůty ochranné jsou relativně krátké a v některých kulturách jsou delší a ty Eh, mm, pravidla jsou přísnější. Tady musíme být velice bdělí. Jsem rád, že jste to zmínil v OECD. Nejenže eh, nás to, nám to mm, velice trápí, protože musíme dělat to, co mm, propagujeme, ale pracujeme, spolupracujeme s vládami, abychom bojovali při boji proti korupci, přeshraničních transakcích abychom mm, zachovali nejvyšší etické standardy v veřejných zakázkách, abychom měli ty obrácené holandské aukce a podobně. Nevím, proč je to vždycky holandské, ale zdá se, že to jsou ty nejlepší systémy pro nalezení nejlepší ceny pro všechny. Máme nadnárodní podniky, jejich eh, pravidla, kontaktní body, místa, nejenom tedy etické, nejenom etické, ale i otázky lidských práv. E, po kolapsu těch budov Bangladeše na pláca proběhla schůzka v OECD, kde mimo jiné jsme byly některé ty firmy a jak víte, tak oni se zlepšili, byly, byly tam reakce. Já chci říci, že je důležité téma, je eh, důležité, že to o tom mluvíte, my neustále eh, jsme v pozoru. A protože vy jste ze zelených, tak vás eh, chci požádat, abyste si přečetli tento svůj příspěvek k London School of Economics, kde se týká dosahování nulových emisí. Takže s, rozumím to správně, zpřísníte ta pravidla nebo ne? Já si ten váš projev rád přečtu pokud zpřísníte ta pravidla na to, na to se týče těch měnění stran. Ano, my e, sledujeme vaše pravidla, vždy se neustále se snažíme poslat pravidla, jsou praktická, dostatečně přísná a hlavně transparentní, protože se musíte vyhýbat konfliktu zájmu, ale také, a tomu, aby to vypadalo jako, že konflikt zájmu, protože když jste mezinárodní organizace, tak když to vypadá jako konflikt zájmu, tak to může naprosto narušit vaši kredibilitu, takže musíme být velmi bdělí. Tak já myslím, že to je v podstatě potvrzení souhlasu. Teď jsme už bohužel strávili 7, minut na vaší otázce, musíme jít tedy dále. Já jsem přeskočila omylem koordinátora za EPP v rámci prvního kola otázek, takže eh, teď mu předám slovo, protože má velký zájem OECD. Je to totiž Jean-Paul, kde OECD eh, z Paříže. Kde si... Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu takovým vtipem. Pokud se nemýlím, tak eh, OECD sídlí tedy v zámku Moet slyšíme hodně mluvit o OECD, slyšíme také hodně mluvit o OECD. Chceme teď, aby začali taky jednat. Hovořil jste o daních a o dalších věcech. Já chci říct, že je zde eh, velká schizofrenie. Na jedné straně jsou slova, na druhé činy. OECD 14. listopadu 2013, to znamená před několika dny, eh, vydalo zprávu, kde se hovoří o oživení konkurenceschopnosti. Hovoří se tam o opatřeních na podporu konkurenceschopnosti s tím, že by se reformovala především fiskalita. Jsou to tedy obecné návrhy a já bych při této příležitosti se rád zeptal, abyste mi řekl, co si myslíte o návrzích na revizi daňového zákona ve Francii, který předložil premiér a tím překvapil všechny, včetně prezidenta republiky. Jaké rady by OECD mohlo dát premiérovi, aby se vytvořila fiskalita, která půjde směrem k podpoře růstu a spravedlnosti? Děkuji. S prezidentem Olandem jsme se sešli 8. listopadu, to znamená 6 dní před předtím, než jsme předložili tento materiál. Tento materiál nese název Francie oživit konkurenceschopnost a nese to také název lepší politická řada, lepší politická série, protože například v říjnu jsme byli u Angely Merkelové a dali jsme jí totéž pro Německo, ale také pro celou eurozónu. Také jsme se sešli spal jsem Coelhem, sešli jsme se u nás v zámku Moet a dali jsme mu také podobný materiál, protože normálně produkujeme takové materiály jako ten, který mám tady zítra připraven pro Řecko. Je to taková hospodářská zpráva, úplná hospodářská zpráva, ale toto je takové stručnější a zaměřeno více na jedno konkrétní téma. Je to krátká diagnoza, je to taková opravdu znepokojivá znepokojivá grafika, znepokojivý graf a jsou tam taková doporučení ohledně 10, 12, 15 otázek, které jsou kritické, klíčové pro to, které téma. Co jsme tedy ohledně konkurenceschopnosti řekli prezidentovi republiky? Výzkum a inovace. A právní rámec, efektivnější veřejný sektor, reforma, daňová reforma, aby se podpořila zaměstnanost a investice zlepšit výkonnost školského systému, profesní vzdělávání. Vy ve Francii 32 miliard vydáváte na profesní vzdělávání. Pouze 12% z toho je určeno pro ty, kteří hledají zaměstnání. A to je částka, která se rovná tomu, co se vynakládá na podporu v nezaměstnanosti. To je obrovské, 32 miliard na profesní vzdělávání. Jde o to, abyste to přerozdělili. Eh, trh s bydlením. A stanovisko, nebo tedy pozice Francie ve světovém hodnotovém řetězci. My jsme s ním hovořili, tedy s prezidentem, dvě, tři hodiny, také jsme se sešli eh, se zástupci Mezinárodní organizace práce, VTO, Světové banky a tak dále. Hovořili jsme tedy o Francii, toto je tedy pátý materiál, který předávám panu Olandovi. První jsem dal Oskaru Brošovi den poté, co vyhrál parlamentní volby. Takže je to dialog, který s ním vedeme, s premiérem, s Moskovicím, se Sepénem a on nás také požádal, abychom to zveřejnili, protože řekl, já, já souhlasím, ne tedy stoprocentně se vším, ale souhlasím s tím, abyste se o to podělili se sociálními partnery a se širokou veřejností, protože to budeme dále sledovat. Budeme na to reagovat. Takže je to opravdu velmi veřejné. Je to způsob, jak vést dialog, způsob, jak hovořit eh, s vedoucími představiteli. Dělali jsme to s Mexičany, z Indy. Já jsem Xi právě předal do čínštiny přeložený materiál který se týkal té pasti středního příjmu v Číně. Takže je to nový nástroj pro komunikaci, pro dialog s vedoucími představiteli státu. Musíme doufat, že to nestratí. Protože pokud jste mu už dal pět nebo čtyři tyto materiály, tak to svědčí o tom, že ta účinnost je relativní. very much. Děkuji. A teď za SD Ani Podimata. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, Sharon. Asi nemluvíte řecky, předpokládám. Dobře, tak v tom případě uh, budu mluvit anglicky. Nebo jenom trošku. <laughs> Dobře. Vrátím se k inspirativnímu vašemu úvodnímu vyjádření, ačkoliv nebylo úplně nejoptimističtější. Vy jste tam popisoval čtyři druhy dědictví, které nám po sobě zanechala krize. Jak vypadá současná situace v eurozóně, to jste hovořil o nízkém růstu, o vysoké nezaměstnanosti, o příjmových nerovnostech a také o nedostatečné veřejné důvěře, což je velice důležité o čem, a o tom také málo um, hovoříme. Druhé vaše sdělení eh, se týkalo naší eh, současné situace eh, v tom slova smyslu, že situace je horší v zemích, které jsou zařazeny do programu, ať už jde o Řecko, které je po šestileté recesi, má vysokou nezaměstnanost, obrovskou nerovnost, pokud jde o příjmy a velice nízkou důvěru eh, v úřady ze strany veřejnosti. Takže mm, Předtím, než eh, se eh, začne nějakým způsobem politicky jednat, je třeba dobře zohlednit současnou situaci a já si myslím, že je potřeba položit si elementární otázku, která se týká současné situace. A já se vás tedy chci zeptat, zda si myslíte, že ten neblahý obrázek, který se nám tady nastínil, byl skutečně a je skutečně nevyhnutelný. Zda to byl nevyhnutelný důsledek rozhodnutí, která padla v souvislosti s řešením krize. Došlo k nějakým strategickým chybám, pokud jde o ten recept, jež jsme se rozhodli prosazovat. A já se vás na to ptám, protože si myslím, že je důležité vědět, zda eh, se teď můžeme nějakým způsobem eh, z chyb, pokud nějakým došlo, poučit a zda došlo k nějaké eh, chybné politice prosazované v eurozóně a zejména v zemích zařazených do programu Jinými slovy, zda postupujeme správně při prosazování současných politických opatření, jejichž cílem je zvýšit růst, snížit nezaměstnanost, především mezi mladými lidmi a vyřešit nerovnosti a znovu získat důvěru veřejnosti. Na závěr chci říci, že vy odhadujete, že že Řecko dosáhne nižšího růstu než to, co komise a řecké úřady předpokládají. Můžete se k tomu podrobněji vyjádřit a říci, z čeho vaše odhady vycházejí? Děkuji. Já si myslím, že asi máte k dispozici tento graf. My mu říkáme krokodýl. A to z toho důvodu, že jednotkové náklady na práci v Řecku ve Francii, v Itálii, Irsku, Španělsku a Německu vypadají takto. Jak jsem to tady nastínil rukou. Po 15 po období 15 let eh, my nemluvíme jenom o včerejšku, co se stalo eh, včera, ptáme se, co se stalo v minulém období, že jsme teď v tak bolestné situaci. Po dobu 15 let byly mzdy vyšší než produktivita v Německu jsme po 15 let měli produktivitu vyšší než mzdy. Před 12 lety jsme měli stejnou měnu, stejné úrokové sazby, stejná pravidla pro obchodování a pro investice a tudíž jsme vytvořili obrovskou propast eh, to jsou ty rozevřené čelisti krokodýla, proto tedy graf krokodýl. Teď eh, Vemte si Španělsko, tam máme desetiprocentní deficit. Ta čísla jsou tady v dokumentu na straně 25. Je to desetiprocentní eh, deficit běžného účtu eh, eh, vůči HDP, v Portugalsku 10%, v Itálii rovněž 10%. Jak ta situace v těchto zemích vypadá dnes? Všechny tyto země jsou buď to na nule nebo mírně v kladných číslech, pokud jde o běžný účet. Došlo k se značným změnám v jednotkových nákladech na práci, protože ten krokodýl eh, teď zaví, pomalu zavírá eh, čelisti, protože ty země nahoře trochu upravují eh, své ukazatele a Německo zase sice pomalu, ale přesto zvyšuje své mzdy a tím i domácí poptávku, takže dochází ke zbližování, pomalému e, zbližování a jinými slovy se snažíte na jedné straně snižovat jednotkové náklady na práci, ale na druhé straně se snažíte zvyšovat produktivitu. Jak vypadá běžný účet Německa za této situace? Byl na 7% e, a zůstává na 7%, ale otázka stojí tak, že ehm, v Německu to není nyní na úkor zbytku eh, Evropy. Všichni říkají, Německo by si mohlo vést lépe a dělat více pro to, aby ostatní země tolik netrpěly. Možná tady nějaký prostor je, ale e, v zásadě dochází ke korekci, ke korekci minulého nerealistického a neudržitelného vývoje, který se naštěstí teď zastavil během krize, teď dochází ke korekci a ty výsledky se začínají projevovat. Mimo jiné Řecko eh, má vyvážený rozpočet, možná i mírně přebytkový a všechny tyto eh, země eh, mají vyvážený, vyrovnaný rozpočet nebo vykazují mírný přebytek. Děkuji, říká paní předsedkyně. Dostáváme se do obrovských časových potíží, protože mám na seznamu ještě čtyři další řečníky, takže je teď vyzvu, aby položili své dotazy za sebou a pokud nebudete Eh, mluvit eh, dostatečně eh, stručně, tak pan Guria nestihne tiskové prohlášení. Nechci samozřejmě nikomu brát mikrofon, ale myslím, že bychom tady byli určitě půl hodiny. Van Langen, pan Van Gogh, pan Bokros a Filip Lambert. To jsou čtyři příští řečníci. Werner jako první. Děkuji. Pane generální tajemníku, pokud eh, krokodýl zavře ty čelisti, přesto si myslím, že se situace úplně nezlepší. To, mm, ten popis, který jste uvedl úplně na závěr, pokud jde o vývoz eh, Německa, eh, ten vlastně nesouvisí jenom se situací v Evropě, ale také v Ázii a to je velice zajímavé, když se podíváte na všechny ty nerovnosti eh, v Evropě. Já jsem už 20 let eh, dost znepokojen tím, že OECD sleduje eh, hodnotu odborného vzdělávání, ale neodvedla tady úplně dobrou práci, protože si myslím, že v Německu lidé, kteří se vyučili Eh, tak mají vlastně vzdělání, které má stejnou hodnotu jako nějaké akademické vzdělání a OECD dostatečně neocenuje tento druh vzdělávání stejně jako třeba bakalářské tituly. Když se podíváte na nezaměstnanost mladých, tak si musíte uvědomit, alespoň v Evropě, že e, něco děláme dobře. To duální vzdělávání, e, spolupráce mezi školami a firmami v Německu zkrátka funguje a mě by zajímalo, zda to začne OECD vůbec někdy zohledňovat protože u nás eh, to dobře funguje. Nemůžeme, nemůžete tu relativitu, pokud je o akademické vzdělávání, trochu upravit. Eh, u nás je nezaměstnanost eh, mladých na 6%. Nejprve požádám všechny, aby položili své otázky, takže si, pane Gurio, musíte všechno pečlivě zapsat. Nyní Dobrý den. Já jsem spolu s pravodajem k trojce. Kdybych řekl zemím trojky, že příliš zvyšují plety v porovnání s produktivitou, tak si myslím, že bych měl problém odletět zase zpátky. Ne, ale vážně, já chci rozporovat vaši analýzu, pokud jde o náklady na mzdy. Je zde další analýza, kterou OECD nikdy neuvádí. Máme problém s tím, že produkce, nebo tedy poptávka v těchto zemích klesla. Nejde jenom o to, že rostou mzdy, takže se prodalo méně zboží a tím pádem poměr produkce k zaměstnanosti, tento poměr přirozeně klesnul, takže proto tedy se zdá, že roste jednotková cena práce, jednotkové náklady na práci. A to je věc, která vysvětluje růst jednotkových nákladů na práci. Vzali jste to ve vašich analýzách v úvahu? Děkuji. And now Lajos Bokros. Lajos Bokros. Děkuji, paní předsedkyně. Možná se zeptám na daňovou politiku. Pokud jde o daňovou politiku, tak tam jsou důležité čtyři faktory, které hrají důležitou roli. Nejen deficit, nejen veřejný dluh, ale také velikost daňového sektoru a struktura daňového sektoru. Takže má otázka je, jaké nejdůležitější reformy je třeba provést, aby se omezila velikost daňového sektoru především v zemích Jižní Evropy, aby se zlepšila také struktura daňového sektoru. Děkuji. And last, Filip. A jako poslední Filip. Vítejte, pane Gurio. Já mám jen jednu poznámku. Já podporuji celou řadu věcí, kterou jste řekl ohledně reformy bank a, a nutnosti bojovat proti daňovým únikům a tak dále. Volal jste potom TTIPu, což je to ovoce, snadno dosažitelné ovoce podle vás, ale hlavním cílem TTIP je omezit necelní překážky obchodu. Víte, že většinou jsou tvořeny normami v oblasti životního prostředí, zdravotnictví, možná také sociálních norem. Nevidíte zde riziko v tom, že když budete usilovat o potlačení těchto překážek, tak vlastně vyvoláte ještě větší tlak na růst nerovnováhy ve společnosti. Výborně, takže teď se vrátíme zase té první otázce, to byla Wernerova otázka. Schopnosti, schopnosti, schopnosti. Já bych řekl, že s vámi nesouhlasím v tom, že OSD nedává žádný význam odbornému vzdělávání. My se snažíme říci, že je to velmi hodnotné. Problém je, že pokud neukončíte nějaký cyklus a nedostanete diplom, tak prostě nemáte nic. My se snažíme říci, Vytvořme nějaký systém, kde třeba když budete ve škole jeden rok, tak dostanete diplom, kde bude řečeno, že jste jeden rok eh, absolvoval tedy tento kurz eh, odborného vzdělávání, nebo dva roky, nebo tři roky. Prostě měli bychom tedy změnit eh, ten přístup. Když nebudete mít diplom, tak nemáte nic, protože spousta lidí odchází v průběhu studií. Za druhé, ne každý je schopen jít do, na univerzitu, ale každý se může stát odborníkem na něco a prostřednictvím odborného vzdělávání a specializovaného vzdělávání se může stát tedy odborníkem na určitou věc. A my máme opatření poprvé tedy, kdy se 24 zemí porovnalo, pokud jde o schopnosti a dovednosti. A přesně říkáme, že nejde pouze o vzdělávání, jde také o to, jakým způsobem se potom to vzdělávání promítne do dovedností a schopností lidí, kteří potom se budou schopni uplatit na pracovním trhu. Na jakém pracovním trhu? Ne na tom, na který je připravujeme, ale na tom, který svět v realitě potřebuje. My produkujeme lidi, jejich schopnosti nejsou požadovány, není po nich poptávka. Máme zde paradoxe. Miliony lidí, kteří jsou nezaměstnaní, tisícovky společností hledají zaměstnance hledají talenty a nemohou je najít, tak je dovážejí odinut, protože je nemohou najít ve svém okolí. O tom duálním vzdělávacím systému. Německo teď eh, bude mít určitě nárůst cestovního ruchu, protože se všichni přijedou podívat, jak to řeší s trhem práce, protože byli tak úspěšní. A otázka těch vztahů mezi soukromým sektorem, a a odbory a vládou, co tedy dělají, že nepropouštějí, naopak se snaží vzdělávat jiným způsobem, takže to by měl být model, to by měla být odpověď v časech krize. Tak to jsou věci, které se snažíme šířit, tyto postupy. Náklady na práci. Není to tedy příčina, podle vás je příčinou poptávka. My uznáváme, že poptávka je slabá, je nízká. Proč? Protože růst je nízký. Růst všude pokud prodáváme, pokud jsme otevření a prodáváme věci, ale nikdo ty věci nekupuje, tak samozřejmě ten růst bude malý. Ale to nutně nemá vliv na náklady. Jde o to, že se musíme přizpůsobit, protože produktivita to je věc, kterou můžeme měřit. Kolik naši pracovníci vyprodukují za půl hodinu, za hodinu práce a pokud během 15 let ty odměny rostou více než produktivita, než výrobní kapacita, tak samozřejmě ztrácíme na konkurenceschopnosti. Takže nejde jenom o krizi, není to problém dneška, nebo následujících, nebo posledních 18 měsíců. Je to problém posledních 15 let a proto si myslím, že tato poznámka je platná. A proč? Je to, <clears throat> tento graf zachycuje tedy historii evropské ekonomiky. Vysvětluje to celou řadu věcí, které se dnes odehrávají a spousta, objevuje se spousta vysvětlení v novinách, eh, ale jde prostě o toto. Veřejný sektor, ten daňový sektor, jak vy říkáte, já bych řekl, že ne všechny vlády musí být stejně velké, ne všechny vlády mají stejné potřeby, ale všude jsou možnosti omezit náklady, ale především poskytovat veřejné služby efektivněji a s nižšími náklady. Podniky, které jsou ve vlastnictví státu, například, a nebudu zacházet do té náboženské otázky privatizace a tak dále. Pouze pokud jde o kompetence, transparentnost, rovné podmínky a tak dále. Otázka fiskalizace. Tam je jasné, že musíme vynaložit velké úsilí na to, abychom lépe vybírali daně. To je jasné. Ale také se musíme zaměřit na způsob, jakým poskytujeme veřejné služby. Uvedu příklad. Zdravotnictví. Zdravotnictví to jsou největší výdaje téměř všech zemí. Ale problém je, že to také nejrychleji roste. A to ohrožuje, skutečně hrozí to tím, že to vytvoří obrovský daňový problém. Také kvůli tomu, že to jde ruku v ruce se stárnutím populace, populace stárne, náklady na zdravotnictví rostou a to je opravdu smrtící kombinace pro rozpočty, protože také se zde mění potřeby na zdravotní péči. Jedná se o zdravotní péči o seniory, o trvalou péči, léčbu jejich chorob. Ale otázka je, zda kvůli krizi bychom se neměli podívat na to, zda není možné ty věci dělat lépe. Zda používáme nebo užíváme dostatek generik, zda kontrolujeme odměňování lékařů, zda máme nemocniční systém, ve kterém se skutečně staráme o ty, kteří jsou ve vážném stavu a kteří opravdu jsou právem hospitalizováni místo toho, aby byli léčeni doma. Takže to je otázka přístupu, otázka kvality, otázka nákladů. A to platí pro všechny ostatní služby, voda, školství, infrastruktury, cokoliv. Musíme se vždycky podívat na to, jaké jsou nejlepší postupy, abychom se poučili a abychom věděli, jakým způsobem můžeme poskytnout kvalitní služby za co nejnižší cenu, protože samozřejmě jde teď o to, že ty naše rozpočty jsou opravdu omezené. To je takové heslo dne. pane Lamberci, jen jedna otázka. Já jsem neřekl, že TTIP je low hanging fruit. Já jsem řekl, že Bali, trade facilitation, že to je low hanging fruit, to snadno dostupné ovoce. Já vím, že jednání o TTIP je trochu komplikovanější, je to trochu postaru, ale je to komplikované kvůli tomu, ne kvůli tomu, co jste říkal vy, protože jsou zde tedy netarifní překážky, necelní, ale já musím říci, že dnes tatla nejsou důležitá, protože někde jsou ve výši 3%, 4%, 2% a ten starý způsob jednání byl. Vy omezíte ty tarify za televizi, ty sazby a já omezím ty tarify zase třeba na auta. A tak to bylo. Tak jsme se dohadovali. A dnes víme, že nejlepší věc, kterou můžeme udělat, je jednostrané odzbrojení. Co to znamená? Víme, že nová průmyslová organizace světa, to je produkce hodnotového řetězce, globálního hodnotového řetězce. To znamená, že my můžeme produkovat, ať už jsme v Německu nebo v Rwandě, můžeme vyprodukovat část toho hodnotového řetězce, můžeme se na to velmi specializovat, ale nebude to jenom pro Ruandu nebo pro Německo, bude to pro celý svět. 40% vývozu nebo tedy 40% aut, které vyváží Německo, to nejsou německé vozy. Pokud, platí, pokud jde o G8, tak tam se vyváží především služby. Německo má velké kompetence, pokud jde o výrobu, nicméně zase mají velmi nízké schopnosti, pokud jde o služby. Nejsou tam v té oblasti konkurenceschopní. Takže to je věc, kterou musíme vzít v úvahu. Ten čínský přebytek, když se podíváme na obchodní saldo Číny a Spojených států, tak eh, ve skutečnosti je to o třetinu méně, než o tom ukazují čísla. To jsou věci, které jsme zjistili díky statistické a analytické práci a zveřejnili jsme to. A nebylo možné říct si to předtím, před touto prací. Dnes nejlepší způsob, jak zajistit, že budeme konkurenceschopní, že budeme moci vyvážet, je odlehčit ten dovoz. Nejhorší způsob je jak chcete tedy být konkurenceschopnější, že máte dražší dovoz. To tedy jde směrem větší otevřenosti obchodu, ale dnes není možné se dohodnout, že budeme potřebovat modrou kopii, žlutou kopii nebo růžovou kopii nebo kolik dní musíme nechat papáju v přístavu, kolik ní maximálně můžeme, než zhnije. Je důležité zajistit, eh, aby se to zboží dostalo na místo určení, ale už nejde jenom o to, co vy mi dáte výměnou za to, co vám mohu dát já. Je to úplně nový přístup k obchodování a je to důležité, protože obchod musí být znovu jednou z hnacích sil růstu. Eh, thank you very much. Děkuji. A děkuji za vaše velice živé eh, vystoupení. Máme mm, s vaší prací spoustu společného a doufám, že vám nebudu muset platit za to, co jsem si vás vypůjčila pro tu směrnici o nefinančním vykazování. Nyní přejdeme k výměně názoru s komisařem Šemetou. Dám slovo Pablovi, protože budu muset na tiskovou konferenci, ale vrátím se. Takže Pablo.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 Měli bychom začít výměnou názorů s panem Šemetou, komisařem pro daně celní unie a a boj proti podvodům. Dialog eh, bude strukturován tak, že bude první část 60 minut bude jmenovaná statistice a druhá část bude jmenovaná daním. Takže jako první dám slovo panu komisaři na 10 minut. Uh, uh, budeme hovořit na téma statistik. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Velice mm, mi ctí, že mohu přijít, že mohu přijít zde do výboru a bych schrnul naše společné úspěchy. Také je to možnost hovořit o, e, o nejdůležitějších otevřených otázkách a prezentovat klíčové projekty v Evropském statistickém systému. Na úvod chci zmínit, několik konkrétních úspěchů, které byly výsledkem úzké spolupráce mezi komisí a parlamentem. Hmm. Eh, posílené ekonomický dohled a koordinace definovala nové požadavky eh, na oficiální statistiky na národní a evropské úrovni. Vazba mezi ekonomickými politickým opatřením a kredibilitou statistik byla i jasně uznána. Komise dostala silnější nástroje na kontrolu kvality e, statistik o veřejném dluhu a deficitu od národních orgánů, včetně upstream dat z, gene, e, z mm, notlivých vlád. Komise delegovala rozhodnutí, k čemuž přišel, přispěl partner parlament a stanovil nutné podrobnosti šetření a pokud pokud eh, vládní finanční statistiky jsou manipulovány závažným způsobem. Dále bylo iniciativou parlamentu eh, v rámci Sixpacku eh, mm, stanovit jasnou garanci profesionální nezávislosti národních statistických úřadů. Tento výbor také aktivně sehrál aktivní roli při definování seznamu statistických indikátorů pro identifikaci makroekonomických nerovnovách. To jsou všechno klíčové kroky pro vybavení komise a především Eurostatu nutnými nástroji. Eh, zajistě poskytnutí klíčových ekonomických indikátorů nejvyšší kvality. Nedávné události jasně ukázaly, že nemůže existovat garance kvalita bez efektivních kontrolních mechanismů. Transparentnost a odpovědnost bylo eh, hlavním tématem diskusí na, o Evropském statistickém programu na roky 2013 až 2017. Konstruktivní přístup výboru ECON a podpora, jeho podpora pomohla zajistit dostatečné finanční zdroje produkci evropských statistik. E, další e, snaha byla revize ESA, to je metodologický standard Eh, do státního účetnictví. Potřeba přizpůsobit ESA poslední verzi mezinárodních účetních standardů byl, byl zjevný a nesporný. Nicméně jednání o specifických prvcích eh, byly velmi obtížné. Komise oceňuje podporu parlamentu v nejkritičtějších otázkách. Tyto klíčové eh, Otázky byly úspěšně dořešeny a implementace byla zahájena. Za druhé, um, zbývající legislativní otázky. Ještě mm, máme několik iniciativ, které vyžadují vaši pozornost a je tam potřeba mm, rychlého pokroku v legislativním postupu. Bez pochyby nejdůležitější je tzv. statistický zákon. To je nejdůležitější legislativa e, týkající se produkce evropských statistik národními statistickými úřady a Eurostatem. Od roku 2011 Evropský parlament opakovaně vyzýval, žádal eh, dostatečné garance kredibility evropských statistik, především v kontextu posílené eh, hospodářské mm, zprávy. Návrh komise eh, se řídil stejnými principy. Je potřeba Eh, napravit nedostatky systémových selhání, které podkopávají kredibilitu evropských statistik na, na začátku finanční krize. Mohu pouze zopakovat, že potřebujeme nejprve legislativu, která posiluje profesní nezávislost národních statistických úřadů a za druhé zajistit statistickou koordinaci na národní úrovni prosinci výbor Ekon přijal téměř jednomyslně návrh zprávy e, v tomto smyslu. E, naš, nepokojilo nás, že všechny priority se přesunuly od reálních systémových řešení směrem k vytváření zvláštního statusu po Eurostat. Avšak nezávislost Eurostatu je již nyní právně garantována rozhodnutím komise z roku 2012. Zkušenosti ukazují, že na evropská úrovni jsou očekávání i povinnosti poměrně dobře plněna, což potvrdil i, mm, i rada porade, poradní rada pro evropské statistické řízení. Není pochyb o tom, že evropská úroveň samotná nemůže garantovat kredibilitu evropských statistik. Evropské statistiky z povahy věci závisí na datech na národní úrovni. Standardy a záruky proto musí být stejné pro všechny aktéry a všechny úrovně evropského statistického systému. Poradní eh, eh, rada pro evropskou statistiku vyjádřila podobné eh, nepokojení v výroční zprávě z roku 2013, která byla nedávno předložena parlamentu. Některé ustanovení týkající se generálního ředitele Eurostatu nerespektují institucionální rovnováhu Unie. Kromě toho eh, přesahují Eh, aplikaci v členských státech vytvářejí další váhu mezi evropskou národní úrovní. Nicméně komise chce dále jednat, aby na tom byla dosažena správná rovnováha v strategické reformě. Již jste začali pracovat na návrhu nařízení mm, o kvalitě statistik pro proceduru makroekonomické nerovnováhy. Je to hlavní prvek zajišťování kvality dat, nutné pro hladké fungování eh, hodnocení MIP. Již to bylo dvakrát vyžádáno radou ECOFIN od listopadu 2011. Vítáme návrh zprávy pana Eppinga k tomuto návrhu Konkrétně komise velmi oceňuje, e, že zpravodaj podporuje podporu, potřebu zlepšit statistický monitorovací systém relevantních dat. Zakotvení jasných požadavků a postupů, včasné identifikace a monitorování makroekonomické nerovnováhy v nařízení je velmi důležité. Komise se těší na dosažení rychlého pokroku. E, spolehám na podporu Evropského parlamentu. Za třetí, tím se dostávám ke konci, bych chtěl stručně poukázat na klíčové statistické projekty. Chci eh, vyjádřit své ocenění a poděkování paní Sharon Bowles za aktivní roli na konferenci k implementaci mm, účetní standardů pro evropský veřejný sektor EPSAS v květnu tohoto roku. Tato konference ukázala potřebu um, pro dohody na o harmatizovaném účetních pravidlech pro veřejný sektor. EPSAS by zvýšily mm, rovnatelnost finančních dat pro e, posílenou ekonomickou koordinaci. Také by přispěly ke zlepšení finančního řízení vládních orgánů. Komise bude dále pracovat na tomto projektu s návazností na pozitivní feedback, který zatím dostala. Dalším krokem bude navrhnutí klíčových principů a podrobnou e, cestovní mapu. Vzhledem k vysoké relevanci projektu EPSAS pro e, řízení e, finančních, finančních statistik komise spolehá na podporu parlamentu ve všech fázích přípravy a implementace. Další důležitá iniciativa v Evropském statistickém systému je nové kolo peer review. Mm, se týkají všech principů Evropského mm, statistického kodexu v souladu s doporučeními poradní rady. Koordinace v rámci národních statistických systémů je jeden z hlavních aspektů, které se, jsou posuzovány. Pilotní fáze byla finalizována a měl by začít příští rok. Výsledkem, mm, výsledky budou zdrojem podrobných nezávislých informací e, výši e, míry dodržování pra, prováděcího kodexu. Pravděpodobně bod, e, přinesou důležité prvky budoucích návrhů k další rozvoj statického řízení a zajišťování kvality na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni. Na závěr vás chci informovat, že komise iniciovala podrobnou reflexi eh, k dalšímu přístupu k modernizaci a produkci evropských statistik a příslušných um, aspektů řízení. Projekt spustil Eurostat a jeho partneři v rámci evropského systému. Krátkodobá pracovní skupina na vysoké úrovni, včetně Eurostatu a Eh, několika členských států byla vytvořena. Výsledky této reflexe budou východiskem, které bude projednáno v rámci výboru pro evropské statistické systémy v květnu příštího roku. Tyto na budoucnost zaměřené iniciativy ukazují mm, povědomí komise o výzvách, kterým čelí evropská statistika. Také to je mm, reakce na mm, potřebu reagovat na potřeby uživatelů efektivně. Tyto projekty budou vyžadovat finanční i administrativní podporu, protože tu politická podpora všech aktérů bude nutná. Já doufám, že tento parlament mm, nabídne svoji podporu pro zajištění relevance a kredibility evropských statistik. Děkuji vám, pane komisaři, a teď eh, předávám slovo nejprve koordinátorovi za EPP, pan Kozes Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pane komisaři, jsem rád, že jste znovu přišel mezi nás. Mám pro vás dvě velmi konkrétní otázky a pochopím, že budete moci poskytnout konkrétní odpovědi až třeba později. V každém případě se jedná o dvě velmi konkrétní věci, které trápí především Francii. Zajímalo by mě, v jaké fázi je reflexe o snížené sazbě DPH pro digitální oblast. Vím, že ta reflexe byla zahájena, zajímalo by mě, v jaké je to fázi. A druhá otázka se týká opět DPH. V neděli ve Francii byla spousta koní v ulicích. Šlo o to, že se zvýšilo DPH u veškerého zboží, které se týká koní. Mě by zajímalo, jak tedy vypadá ta situace v této oblasti. Protože na jedné straně se Evropa obvinuje z toho, že způsobila tuto velkou změnu v sazby DPH a zároveň se zdá, že ty věci nejsou tak jednoduché a že ta snížená sazba by mohla být zachována té oblasti, která se netýká prodeje dostihových koní a dostihových sázek. To je trošku komplikované ve Francii, je to takové nejednoznačné a několik měsíců před evropskými volbami, kdy se musíme snažit eh, neukazovat, že Evropa je příčinou všeho zla, jak říkají populisté, tak jak to vypadá, jak se komise staví k té sazbě DPH? Děkuji. I když jsou zde tedy otázky ohledně zdaňování, a hovoříme tedy o statistice, myslím si, že nemáte problémy s tím, abyste na to odpověděl. Ano, samozřejmě. Byl jsem připraven hovořit o statistice, ale nevadí, když je tady otázka o zdanění, nebo je to důležitá věc. Takže Stručně odpovím na vaše dotazy. Pokud jde o sníženou sazbu DPH, tak víte, že komise se zavázala zpracovat posouzení eh, systému snížené sazby DPH. To posouzení probíhá. Už jsme ukončili veřejnou konzultaci a zadali jsme si rovněž dvě studie v rámci posouzení těchto režimů v EU a v současné době e, moji kolegové pracují na posouzení dopadu. To by mělo být dokončeno do konce roku nebo na začátku příštího roku. Posouzení dopadu bude následně také zveřejněno a bude k dispozici všem zainteresovaným stranám. Druhá záležitost, která se týká DPH eh, ohledně koní a souvisejícím službám, tak tady bych chtěl jasně říci, že máme k dispozici rozhodnutí Evropského soudního dvora že systém snížených sazeb, který se uplatňoval na tuto oblast ve Francii, je v rozporu se směrnicí o DPH. Domnívám se, že vzhledem tomu, že fungujeme v právním státu, tak je důležité, aby všechny členské státy, včetně Francie, prováděli legislativu, na které se rada jednomyslně shodla. Takže bych chtěla rovněž připomenout, že v roce 2009, kdy proběhla poslední revize směrnice o DPH, tak eh, v té době eh, se hodně diskutovalo o snížených sazbách DPH eh, pro restaurace a Francie tehdy vůbec nepoukázala na situaci koní a proto směrnice v této části zůstává nezměněna. Jinými slovy to znamená, že Francie, stejně jako všechny ostatní členské státy, musí ustanovení této směrnice provádět v platném znění. Pochopitelně, že jsou také jiné cesty, jak je možné tomuto odvětví pomoci a domnívám se, že jak francouzské úřady, tak i ostatní mohou přijmout určitá opatření. Je možné také využít evropských fondů eh, pro pomoc eh, tomuto sektoru a komise je pochopitelně připravena s francouzskými úřady spolupracovat a najít nějaký jiný způsob pro řešení problému tohoto sektoru. Děkuji, pane komisaři, a nyní jménem socialistů pan Ouňo. Merci Pablo. Bonjour, monsieur le commissaire. Děkuji, Pablo. Dobrý den, pane komisaři. Jsem rád, eh, že si s vámi mohu pohovořit jen několik dnů po hlasování parlamentu o revizi nařízení o evropských statistikách. Parlament přijal své stanovisko k této věci ve čtvrtek velikou většinou, pouze 20 hlasů bylo proti, 170 hlasů bylo pro. Vy znáte stanovisko parlamentu, naše pozměňovací návrhy posilují nezávislost a důvěryhodnost národních institutů, především tím, že se zlepšuje uplatňování etického kodexu, kodexu správného chování. Prohlubuje se zde také role komise jako koordinátora v Evropském statistickém systému. Klíčové stanovisko parlamentu, které bylo tedy tím hlavním blokačním bodem v jednání s vámi, spočívá v našem návrhu ohledně Eurostatu. My si myslíme, že je důležité posílit nezávislost Eurostatu a jeho generálního ředitele, ne proto, že se to neustále spochybňuje, ale proto abychom mohli čelit eh, nepředvídatelnému. Řecká krize nás zaskočila a kdyby tento text platil už v té době, tak by ty věci určitě se vyvíjely jiným způsobem. Posílit nezávislost Eurostatu vyžaduje konzultovat parlament eh, ohledně jmenování generálního ředitele. Generální ředitel či ředitelka nesmí být předmětem politických traku, tlaku a pokud jde o reformu evropského řízení, tak tam došlo k posílení a pravomoci komise. Komise teď hraje politickou roli. A pokud jde o evropský semestr, tak tam se posiluje role trojky. Nejde o to, abychom pozměňovali rovnováhu mezi institucemi a vytvořili precedens, který by spochybnil nezávislost komise. Jde opravdu jen o Eurostat, o Evropský statistický úřad. Národní instituty musí být transparentnější, musí být také více nezávislé a to tež vyžadujeme od Eurostatu. Ten musí přesvědčit členské státy právě svým osobním příkladem. My souhlasíme s radou téměř ve všech bodech, nicméně komise byla proti, pokud jde o konzultaci parlamentu. Moje otázka je tedy jednoduchá. Jste ochotni pracovat s námi na tom, abychom dosáhli kompromisu ohledně tohoto ustanovení? Děkuji. Thank you very much. Děkuji za tyto dotazy. Jsem velice rád, že mohu navázat na naše diskuzi po hlasování v Evropském parlamentu, pokud jde o toto nařízení. Několik věcí. Jednu věc už jste zmínil eh, sám, a to, že nařízení již platí zhruba tři roky, nebo možná vlastně pět let. A Zjevně tady nejsou eh, problémy eh, s řeckými statistikami. Není tomu tak, protože problémy s řeckými statistikami se objevily eh, v údajích EDP e a komise již v roce 2005 navrhla pozměnění nařízení tak, aby bylo možno řešit konkrétní problémy, které se týkají údajů HDP, e ale bohužel v té době členské státy nedokázaly najít koncenzus ohledně tohoto návrhu a teprve pak se ukázalo, že tam e, že to byl problém s řeckými statistikami a došlo tedy pouze ke schodě ohledně posílené role Eurostatu o silnějších pravomocích, které by měly být Eurostatu svěřeny. Ale myslím si, že je v našem společném zájmu dospět ke konečné dohodě, pokud jde o tu legislativu, o statistických údajích a já už jsem to říkal i zde v Evropském parlamentu na plenárním zasedání ve Štrasburku, že komise je pochopitelně otevřená další diskuzi a vyjednávání kompromisu a pokusíme se udělat maximum pro to, abychom sladili postoj Rady a parlamentu ohledně některých záležitostí, ale důležité je, že sledujeme stejný cíl, tedy aby evropský statistický systém byl silnější a na základě toho myslím, že se nám eh, pořaří doladit několik zbývajících záležitostí, z nichž eh, jednou je také statut Eurostatu, ale musím zde také upozornit na nedávnou zprávu Evropského statistického eh, Evropské rady pro statistické řízení, která provedla posouzení nezávislosti Eurostatu dospěla ve své zprávě k závěru, a ta zpráva je k dispozici také Evropskému parlamentu, že Eurostat je plně nezávislým úřadem a naplňuje požadavky eh, etického kodexu, což si myslím, že je důležitá informace, která se musí zohlednit při dalším vyjednávání o eh, této důležité záležitosti. Ale jak už jsem říkal, my uděláme maximum a moji spolupracovníci již na tom začali pracovat, abychom našli způsob, jak s touto legislativou pokročit dále. Děkuji. Eh, Děkuji. A nyní za EKR. Pan Epping, ano, děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, děkuji za hezká sto, slova, pokud jde o moji nadcházející zprávu týkající se kvality statistických úřadů. Pokud jde o MIP, tak já doufám, že se parlament brzy vyjádří. Já se chci zmínit daň, o daní z finančních transakcí, protože když se o tom poprvé diskutovalo na Ekonu před třemi lety, tak jsem říkal, že tato daň je dobrým eh, příkladem špatné myšlenky. A v nedáslé době eh, Evropská centrální banka řekla, že FTT je velice riskantní pro eh, eh, příslušné země a můžete ovlivnit a ohrozit jejich finanční stabilitu. Je to vyjádření z roku z několik let tomu zpět a také právní služba rady prohlásila, že FTT je nelegální, protože má extrateritoriální povahu. Bundesbank také řekla, že tato deň by mohla způsobit, že banky budou eh, více závislé na levných penězích od ECB. Je to tedy příklad daně, eh, kde jsou nějaké imaginární přínosy, které již byly dvakrát vynaloženy, aniž by se nějaké peníze v reálu vybraly. Takže Pane komisaři, vzhledem k těmto problémům a omezeným zdrojům, které máte k dispozici, nestrácíte s myšlenkou daně z finančních transakcí čas? Paní předsedkyně, ehm, ještě jsme nedospěli k tématu daní, ale pokud chcete, pane komisaři, můžete se samozřejmě vyjádřit. Ano, děkuji. Myslím, že daňové otázky jsou pro poslance zajímavější než eh, statistika ačkoliv pro mě jsou to obě podstatné záležitosti. Takže k FTT, daní z finančních transakcí, jak ta situace vypadá. Zde bych chtěl nejprve připomenout panu Eppinkovi, že Evropský parlament v nedávné době při hlasování podpořil, a to valnou většinou, návrh ohledně FTT, obsahoval řadu zlepšení původního návrhu a já se domnívám, že členské státy provedou pečlivou analýzu veškerých návrhů, které zpráva Evropského parlamentu obsahuje. A nemám pochyb o tom, že alespoň některé z těch návrhů nakonec budou v procesu vyjednávání zohledněny. Druhá věc. Řada Eh, lidí eh, odkazuje na stanovisko právní služby rady a dělá z toho jakési zevšeobecňující závěry k celé problematice. Já bych chtěl zdůraznit, že právní služba rady vyjádřila svůj názor pouze eh, k jedné konkrétní záležitosti návrhu, který se týká FTT. Nevyjádřila se o celém návrhu jako takovém, nejbrž pouze o jednom odstavci jednoho článku tohoto návrhu. Evropská komise se domnívá, že toto stanovisko není správné a právní služba komise již také zpracovala svou zprávu kterou která obsahuje jasné argumenty eh, proto proč se domníváme, že stanovisko právní služby rady není správné a naše zpráva eh, bude samozřejmě dána k dispozici také členským státům a to na příštím zasedání pracovní skupiny, která proběhne, eh, která proběhne 12. prosince. Pevně věříme, že postoj komise této konkrétní oblasti byl správný a že tedy i samotný návrh plně respektuje ustanovení smlouvy. Dále bych chtěl zmínit, že nesmíme zapomínat na to, že pokud jde o daně z finančních transakcí, tak zde platí posílená spolupráce a ta znamená, že 11 členských států se dobrovolně rozhodlo že půjdou cestou tohoto návrhu a že se pokusí zajistit eh, v rámci těch 11 eh, států kompromis ohledně zavedení eh, této daně na jejich území. Takže jedná se o proces posílené spolupráce, který platí pro tyto země. Já se těším na aktivní spolupráci s nimi. Už proběhlo první čtení v rámci rady a teď je na čase uh, Eh, zapracovat na politickém kompromisu a doufám, že členské státy, ty účastníci se eh, členské státy najdou dostatečnou politickou odvahu, aby dosáhly kompromisu a to v brzké době. Děkuji. Nyní za zelené Filip. Yes, welcome, Commissioner. Uh, on uh, the Dejte, pane komisaři, co se týče statistické práce, význam, který přikládáme rozšíření um, indikátorů na, nebo za tradiční indikátor uh, HDP, především na sociální a ekologické otázky. Mě by zajímalo, jaký pokrok byl dosažen v těchto kategoriích indikátorů a jak mohou obohatit rozhodování v Evropě, jinými slovy, jaký pokrok byl dosažen uh, Eh, v definování toho, co chceme vybrat a eh, jak vypadají tyto prvky. Je pravda, že komise pracuje na tomto tématu. Máme specifický projekt, který se jmenuje Beyond eh, GDP, tedy za HDP, mm, nebudou nejenom indikátor HDP, ale indikátory, které budou vysvětlovat, co to znamená pro jednotlivé sociální skupiny, co to znamená pro ekonomicky a tak dále. A možná uh, mohl říci, kdy bude ta data uh, poprvé publikována, protože my koordinujeme s, to s OECD. Z mého hlediska jeden z problémů tohoto projektu je, že načasování nebo časová relevance jednotlivých indikátorů je rozdílná v době, kdy aktuálnost. Když jsme eh, schopni vyhlásit čísla o HDP, což je velice rychle po tom referenčním období, tak jiné, jiná čísla, jiná indikatory ještě nejsou k dispozici. Takže um, hlavní problém je, jak tedy eh, sladit eh, tyto rozdíly v načasování abychom byli schopni publikovat současně čísla o HDP a čísla o dopadu eh, eh, růstu nebo poklesu HDP na jiné oblasti. Pokud k tomu kolega může něco tedy ještě dodat. Abych navázal na to, co řekl komisař Šemeta, máme dva přístupy. Jednak rozšířit pole působnosti, aby bylo eh, jak si pokryt celý, dejme tomu, pokrok společnosti ruku v ruce s HDP, eh, což je takový rych, eh, měřič rychlosti, tachometr. Eh, mm, a já můžu upozornit na dvě publikace, které byly zveřejněny nebo budou zveřejněny v příštích dnech. V říjnu jsme publikovali takzvanou vlajkovou publikaci eh, indikátorům Evropa 2020, kde jsou všechny časové řady indikátorů vůči cílovým hodnotám, které byly přijaty na politické úrovni EU a členských států. Dále v příštích dnech, no, příští týden budeme publikovat zprávu monitorování udržitelného rozvoje. To je dvouletá zpráva, měří všechny indikátory, ale velice snadným, přehledným způsobem, doufám. Druhý přístup je tedy urychlit práci v těch oblastech, kde strukturálně máme určitý ča, časové spoždění e, e, mezi těmi ekonomickými a sociálními a ekologickými indikátory. Samozřejmě to má svoji cenu, není to možné udělat pro všechny typy indikátorů ale my se zaměřujeme těch ekologických na skleníkové plyny, na energie. To je jako, jakýsi proxy, zástupce, eh, kde máme, kde jsme urychlili Eh, dodávání odhadů CO2 na základě spotřeby energie, že se blížíme co eh, realitě podobně jako u těch ekonomických indikátorů. Pracovní trh, tam jsme také poměrně rychlí, ale u těch sociálních, distribučních, tam je velký časový sklus. My eh, pracujeme především s členskými státy postiženými krizí, abychom našli nějaký přístup k distributivních eh, sociálních indikátorech, indikátorech BD a podobně. A já slibuji, že eh, uděláme všechno, co můžeme jako statistici udělat, abychom měli co nejdříve ty číslo. Děkuji vám. Nějaká otázka GUE? Forologie. Paní předsedkyně, moje otázka se týká zdanění. Myslím, že jsme trošičku teď zmatení. Možná bude ještě jedno kolo. A pokud mohu tady položit otázku ke zdanění, tak mi prosím dejte vědět. Ehm, já bych chtěl eh, poděkovat komiseři, a že mezi nás přijel a Eh, já jsem se před dvěma lety ptal komise, zda jsou tedy spokojeni se způsobem boje proti velkým daňovým únikům v Řecku před dvěma lety. Mi odpověděli, že boj proti daňovým únikům je zásadním aspektem programu přizpůsobení v Řecku. A před dvěma lety ty výsledky nebyly uspokojivé. Pak mi komise dala seznam opatření, které budou mm, při, být přijata. A to bylo um, to, to už je tedy dávno. Před několika měsíci byly, tady cirkulovaly pověsti tady řeck, mezi řeckými politiky, že řecký ministr hospodářství řekl, že eh, ehm, existoval seznam Fasiny Lagarde Eh, těch, co páchají daňové úniky v Lucembursku a v Londýně. A tento seznam těch, kteří se vyhýbají daní. Eh, nic se nestalo ohledně, s ohledem na ten seznam jednotlivců a to byli lidé, kteří odeslali velké částky peněz mimo Řecko. V době, kdy nezaměstnaní byli eh, na ně uvalovány daně. Jak je možné, eh, jako, že jako komisař odpovědný za zdanění se spokojíte s, tak, s takovými výsledky boje proti daňovým únikům v Řecku před, už, už z doby před dvěma lety? Uh, well, uh, thank you very much for... Děkuji, děkuji za tuto otázku. Asi víte, takže spolupracujeme s řeckými finančními úřady, abychom přepracovali řecký daňový systém a musím říci, že jsme dosáhli značného pokroku. Já jsem se nedávno sešel s náměstkem ministra financí a ten mi prezentoval čísla, eh, pokud jde o vývoj daňových příjmů a v podstatě poprvé po, pro, pro, po propuknutí krize dochází k tomu, že příjmová stránka rozpočtu se začíná zlepš, zlepšovat a to nad eh, tu běžnou tendenci vývoje, což podle mého názoru dokazuje, že to úsilí, které eh, společně s řeckými úřady eh, provádíme, začíná přinášet ovoce. Velice dobře víte, že několik daňových kodexů, například pokud jde o daň eh, z příjmu fyzických osob, daň z nemovitostí a tak dále, eh, tam ještě, tam už došlo ke zlepšení nebo se změny chystají. Došlo tedy ke změnám a dostáváme se tedy do úplně nové situace v té daňové zprávě. Vidím tedy pozitivní tendenci vývoje, s tím, že samozřejmě plně připouštím, že je před námi ještě obrovský kus práce. A to, myslím, uznávají i samotné řecké úřady. Vidí, že práce se ubírá správným směrem, ale není ještě vše hotovo a bude třeba vynaložit další úsilí, než se podaří dosáhnout dalšího zlepšení na příjmové straně. Pokud jde o ten seznam Lagard, tedy tu eh, problematiku, o které jste se eh, zmiňoval, tak eh, samozřejmě, že komise je silnou institucí, má řadu pravomocí, ale eh, zde se musí vynasnažit i samotné členské státy, aby využili veškerých informací, které mají k dispozici a komise nemůže zahájit eh, například trestní stíhání u národních soudů, pokud jde o jednotlivé případy podle seznamu Lagarde. Jedná se o informace, které samozřejmě musí být eh, řádně využity, musí je ovšem využít národní úřady v rámci svého soudního systému. A já bych tímto vyzval řecké úřady k tomu, aby eh, v této věci aktivně jednali. Takže to v reakci na vaši otázku. Děkuji. Teď nevím, jestli jsem někoho nepřeskočila. Zdá se, že už se všichni začali vyjadřovat k daňovým záložitostem. Eh, teď, eh, teď myslím, že Alde, Filip, eh, budu muset počkat. Děkuji, pane komisaři za to, že jste mezi nás přišel. Eh, já jsem přišel trochu později, ale stejně se zdá, že všichni přeskočili statistiku a zaměřují si na to, co nás eh, všechny skutečně zajímá, tedy na daně. Takže mám tři stručné otázky. Diskuze z posledních měsíců ukazují, že se hodně diskutuje o přenášení daní, hovoří o tom i členské, eh, hovoří o tom i komise. Eh, jde o to, že eh, se liší náklady na zdanění práce v jednotlivých členských státech. Komise samozřejmě chce, aby se ta, mm, to daňové zatížení práce snížilo a daňová zátěž se přesunula například na spotřební daně, ale já se ptám, jaký eh, rozpočtový dopad to bude mít eh, v těch členských státech, které provádějí tento přesun daňového zatížení a já se chci zeptat, zda komise chce vydat nějaká podrobnější doporučení a podpůrná opatření, jak by se v praxi členské státy měly vést. Druhý můj dotaz eh, je jiné povahy. Jakožto poslanec Evropského parlamentu jsem v posledních týdnech a měsících ehm, dostal řadu dotazů, které se týkají daní v členských státech a e, narážím tady na dvě obtíže. Například e, Evropský soudní důvod nedávno vydal rozhodnutí, že Registrace motorových vozidel lidí, kteří žijí ve dvou členských státech, jsou registrováni v jednom členském státě, mají byt v jiném členském státě, kde možná také žijí, musí platit vlastně daně dvakrát. Řada z těchto věcí se řeší bilaterálně mezi členskými státy, ale mm, mnohdy tomu tak není. Já například eh, mohu žít eh, v Belgii, tady je bilaterální smlouva eh, s Francií, takže dvakrát neplatíte, ale s Nizozemskem už taková smlouva není a tak už platit musíte takže se chci zeptat, eh, zda není možné toto nějakým způsobem zefektivnit. Máte to evropské občany, kteří vidí na jedné straně musí platit dvakrát, jindy platí pouze jednou, každopádně to není spravedlivé a také vzhledem k výnosu Evropského soudního dvora je, myslím, evidentní, že tady není eh, jaksi problém eh, s podstatou věci, že ta situace zkrátka není jasná. A další moje otázka se týká diskuze, která už se vede několik týdnů či měsíců a týká se DPH. Myslím si, že je velice důležité, aby, je důležité, aby se řešily podvody z DPH a myslím, že se komise snažila v tomto něco v posledních letech udělat, ale zároveň vidíme, že některé společnosti se dostávají do potíží, protože členské státy zadržují eh, vratky DPH, dostávají se potom do problémy s cashflow. V některých členských státech je to skutečně velký problém. Vy už jste se k tomu předčasem eh, vyjadřoval, ale možná byste mohl uvést aktuální informace týkající se vašeho jednání s členskými státy, pokud jde o tuto záležitost. Děkuji. Pan komisař Šemeta. Co se týče eh, přesouvání daňového zatížení, a konkrétnějších doporučení ze strany Komise pro členské státy, tak eh, zde je potřeba najít správnou rovnováhu mezi konkrétností našich doporučení a zásadou subsidiarity, což je zásada velice důležitá, zvláště v oblasti daní. Domnívám se, že i kdybychom vzali ta doporučení z loňského roku, tak eh, Vidíme, že jsou tam konkrétní eh, doporučení, která se týkají zavádění daňových opatření. A nám šlo o to, aby tato daňová opatření, pokud eh, budou zavedena, tak aby byla použita nejenom eh, pro celkové navýšení daňové zátěže, ale především právě pro účely přesunutí daňové zátěže z práce na daně, které mají příznivější dopad na růst. Takže už v loňském roce tam členské státy v těch našich doporučeních mohou najít eh, zcela jasné signály, jakým způsobem postupovat při tom přesouvání daňového zatížení z práce do jiných oblastí. V letošním roce, kdy se vlastně jedná už o čtvrté kolo evropského semestru, chceme být eh, možná ještě jasnější, pokud jde o téma daní protože na posle, v rámci poslední eh, zprávy nebo průzkumu v rámci IGS eh, jsme identifikovali eh, takovou tendenci, že místo toho, aby se navyšovalo daňové zatížení práce, členské státy jdou jinou cestou a alespoň některé členské státy. A z tohoto důvodu chceme být také přesnější, pokud jde o naše doporučení pro jednotlivé členské státy ohledně přesunu daňové zátěže. Pokud jde o e, zdanění motorových vozidel, tak e, Tady už e, máme rozsáhlé zkušenosti v, té, v této oblasti. Víte, že Evropská komise předložila návrh v roce 2005 a ten se týkal e, řešení problému dvojího zdanění v případě motorových vozidel. Bohužel členské státy nebyly schopny dosáhnout dohody ohledně tohoto návrhu. Myslím si, že ten návrh ještě stále leží v radě a že členské státy se němu chtějí vrátit a dohodnout se, ale v tuto chvíli myslím, že jsou tady čtyři členské státy, které dohodě brání. Proto pochopitelně členským státům doporučujeme, aby využili alespoň ducha tohoto návrhu a problém dvojího zdanění motorových vozidel nějakým způsobem řešili. Je možné řešit to prostřednictvím národních opatření, ale, jak říkám, jsou tu členské státy, eh, které eh, mají značné příjmy ze zdanění motorových vozidel a ty samozřejmě nejsou příliš eh, nadšené a mm, příliš neusilují o změnu své vnitrostátní právní úpravy. Co se týče DPH a vratek DPH, tak za současné ekonomické situace, kdy eh, je cash flow velice důležité pro jakýkoliv podnik, ať už je to podnik malý či velký, tak eh, daňové úřady členských států musí především zajistit, že vratky DPH probíhají včas Bylo to poměrně nedávno, kdy jsme zahájili řízení pro porušení ustanovení smlouvy proti jednomu členskému státu, eh, kde se domníváme, že v něm eh, trvá procedura vrácení DPH příliš dlouho a myslím, že se tím může stanovit precedens také pro další členské státy. Doufejme, že přehodnotí své postupy a zajistí, že se DPH vrací v rozumné době. Podle mého názoru je to maximálně 30-denní lhůta. Nemělo by to trvat déle. Myslím si, že taková lhůta by se měla stát běžnou praxí. Tak možná pokud budeme mít štěstí, tak se nás Hans Peter Martin zeptá na statistiku. <laughs> I also have to apologize, beat on statistics. Eh, omlouvám se, štěstí mít nebudete. Eh, já eh, se omlouvám, že jsem tady nebyl na začátku, protože jsem měl jednání mezi parlamentní delegace s Čínou a promeškal jsem tuto zajímavou diskuzi. Teď dva bude, pane komisaři. Betrug Podvody s DPH mm, zůstávají stále tématem. Máme stále výpadek 393 miliard euro. Když všechny země by dosáhly německou hodnotu, ty odhadovaný na 1%, tak bychom každý rok ve Francii měli 15 miliard euro víc, ve Francii 18, 18 miliard víc, v Itálii. Když se podíváme na současnou dluhovou situaci, na 10 let 180 eh, miliard plus úroky, eh, by ani Německo, ani Francie s takovými příjmy navíc by neměli problém se splacením státních půjček. Vy Sami hovoříte o řešeních, které jste pracoval. První otázka, souhlasíte s mým posouzením, že snížení podvodů z DPH by vyvolalo eh, tlak na eh, uvolnil tlak na, koli, eh, na, na euro. Právě jste prezentoval program Herkule na podporu opatření ochranu finančních zájmů Unie které stouplo z 98 milionů na 248 v oblasti eh, podvody s, podvodu s cigarety. Právě tady u tohoto programu jsou administrativní výdaje příliš vysoké, je to neefektivní. Na národní úrovni by se to často řešilo lépe než na evropské. Co děláte v této věci? Toto jsou čísla z roku 2014 až 2020, jsme dosáhli této účinnosti, která je nutná, aby ty příjmy tady byly. E, tento program také podporují tabákové koncerny, takže tady mm, by měl o to být uh, zvláštní zájem. Děkuji. Well, uh... I completely agree, uh, that... Uh, Já plně souhlasím, že problém s nevybranou DPH je závažný problém a po ukončení tohoto posouzení jsem jasně řekl, že musíme pokračovat v práci a ve svém úsilí v boji proti podvodům v oblasti DPH. Jdeme určitě správným směrem, protože Toto je skutečně důležitý, závažný problém. Z teoretického hlediska nemůžeme říci, že všech 193 miliard euro je způsobeno podvody v oblasti DPH, protože jsou zde další příčiny, bankroty podniků, spoždění a další faktory, které mají na toto číslo vliv, ale samozřejmě podvody jako takové tvoří velkou část tohoto rozdílu. A my jako komise jsme už ukázali, co je v této fázi možné. A díky rychlé práci na toto téma jsme dospěli k dohodě s členskými státy na mechanismu rychlé reakce který má řešit podvody v oblasti DPH. Také jsme se dohodli na rozšíření mechanismu vracení DPH na celou řadu služeb a to by teď mohl být efektivní nástroj, účinný nástroj a některé členské státy skutečně tento nástroj používají pro řešení přeshraničních podvodů v oblasti DPH. Pokračujeme v práci na definitivním režimu DPH, který jsme přislíbili ve své strategii pro DPH. A já to vidím tak, že pokud se dohodneme, až se tedy dohodneme na definitivním režimu DPH, tak budeme schopni vyřešit většinu problémů souvisejících s přeshraničními podvody v oblasti DPH. podvody z DPH. se samozřejmě nevyskytují pouze v přeshraničních transakcích, je zde spousta podvodů také na vnitrostátní úrovni a proto členské státy musí přijmout národní opatření pro řešení tohoto problému. Nedávno jsme měli velmi dobrou konferenci věnovanou problémům výběru DPH. Některé členské státy předložili velmi inovativní postupy, velmi dobré postupy, jak zlepšit situaci při výběru DPH. Například Portugalsko zavedlo úplně nový systém výběru DPH, kdy se používá model navržený v naší zelené knize před několika lety. A oni to zavedli do praxe a zaznamenali opravdu podstatný nárůst příjmu z DPH, takže si myslím, že je velmi důležité, aby členské státy čerpali z nejlepších postupů v jiných členských státech, aby se poučili a zavedli také takováto opatření. Pokud jde o ochranu finančních zájmů EU, tak zde bych také rád velmi jasně řekl, že komise navrhla, že se DPH zahrne do směrnice o ochraně finančních zájmů EU prostřednictvím trestního zákoníku, trestního práva. Bohužel Členské státy mají pocit, že DPH by do toho nemělo spadat a v kompromisním textu, na kterém se dohodli, je DPH vyloučeno z působnosti směrnice. A já bych rád vyzval i tento parlament k tomu, aby zaujal rozhodné stanovisko, až bude projednávat tuto směrnici, aby trval na tom, že DPH bude zahrnuto do této legislativy protože potom by nám to umožnilo uplatňovat trestní právo a to tedy účinnějším způsobem také v oblasti DPH. Na závěr bych rád řekl, že si myslím, že práce, kterou společně provádíme, společně s členskými státy, se ubírá správným směrem a Víte, že v oblasti daní, včetně DPH, máme pravidlo jednomyslnosti a někdy dokonce ani tomu našemu nejlepšímu úsilí se nedostane podpory ze strany členských států. Já bych vás tedy požádala, abyste byli více proaktivní a více podpořili iniciativy komise v této konkrétní oblasti. Děkuji. Wernere, Možná vy máte otázku ke statistice? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem um, nechtěl mluvit o tom zdanění, protože teď eh, vidím, že to je velice široká otázka, Eh, k té statistice jsem se chtěl vrátit. Vy jste řekl, že už eh, v roce 2005 byla předloha komise posílit kompetence Eurostatu. Hmm, pak jsme zažili jaksi národní egoismu i z, i z mé zemi mnoho informací, nejenom z Řecka, ale i z jiných zemí. Teď jsme posílili Eurostat a moje otázka eh, se týká toho, jaké problémy teď uh, Eh, existují u členských států. Je ta spolupráce dostatečná? Jsou data poskytována včas? Jaké možnosti sankcí máte? A kdo se odvolává na data z Eurostatu jenom členské státy nebo jenom komise? Je dobré odpovídat na otázku ke statistice. Myslím, že by mělo být jasné, že ehm, přijetím legislativy v souvislosti s statistikou eh, se situace dramaticky zlepšila. Pro implementaci té nové legislativy jsme posílili kapacitu Eurostatu co do lidských zdrojů. Teď máme více lidí, kteří pracují na tomto konkrétním tématu. A doposud ta práce, kterou jsme um, covali ohledně um, ověřování dat upstream, nám umožnilo skutečně zajistit um, vysokou kvalitu statistik. Když se podíváte na uh, poslední verzi dat EDP, tak Eurostat má jenom jednu výhradu k této verzi, to se týkalo Rakouska, protože tam byly konkrétní problémy na uh, subnacionální úrovni. V tuto chvíli se to řeší jak na, v Národním statistickém úřadu, tak Eurostatu. A to, myslím, prokazuje, že ta nová legislativa funguje. Máme také další statistiky, které jsou velmi důležité z evropské hlediska a to souvisí s makroekonomickou nerovnováhou a příslušnými postupy. To je velice důležitá obsah a já věřím tomu, že pokud bychom měli eh, postup pro makroekonomické nerovnováhy před deseti lety, tak možná tato krize by nebyla tak hluboká, jako je teď. A postup pro mak- v případě makroekonomické nerovnáhy je založen na kvalitních statistických údajích. A pravomoci Eurostatu v této fázi jsou mnohem menší než um, u statistik EDP. Proto jsme podali návrh e, na nařízení MIP, které by zvýšilo nebo mm, pravomoci statistik v oblasti MIP aby na stejné úrovni jako v oblasti EDP, eh, včetně sankcí, které by mohly být aplikovány v oblasti EDP a které ještě nejsou tedy dostupné v eh, oblasti MIP. A také návrh sankcí na ty členské státy, které manipulují data. Takže z mého hlediska je důležité přijmout ambiciozní nařízení v statistikách CMIP. Se týče ekonomického řízení Evropské unie, tak budeme mít eh, dobrou podporu kvalitních statistických dat a také dostatečné nástroje pro Eurostat, aby řešil tyto problémy, pokud vzniknou. Děkuji, pane komisaři, omlouvám se. Ehm, mm, Tato tyto otázku, která je mimo pořadí. Ehm, my jsme se velice sledovali přesnost statistik s velkým zájmem a Během tohoto mandátu, kdy jste byl zodpovědný za statistiku, tak jsme měli nějakých 8, dostali nějakých 8 až 10 návrhů, takže jste byl velmi produktivní. A to oceňujeme. A důvod, proč není tolik otázek, možná je v tom, že si myslíme, že to funguje. Takže teď můžeme přejít k daním. Můžete hovořit o daních až zpovíte všechny otázky, ještě nějaké zbývají, ale uvidíme a pak možná chcete ještě něco dodat k těm statistikám, to také můžete. Omlouvám se, že jsem tady nebyla na vaší první prezentaci, pane komisaři. Thank you very much, Sharon. Děkuji, Sharon. Tak pokud dovodí, dovolíte, stručně uvedu toto téma a pak zodpovím další otázky k daním. Naposledy, když jsem tady byl, tak to bylo v květnu letošního roku a tehdy jsem nastínil svá očekávání, pokud jde o intenzivní kampaň proti daňovým podvodům a únikům. Na mezinárodní úrovni e, za podpory G8 G20 došlo k přijetí automatické výměny informací. Je to považováno za nový globální standard. Akční plán OECD, který e, řeší otázku snižování daňových základů a přesouvání e, zisku, byl schválen jakožto mezinárodní reakce na agresivní daňové plánování. Evropská unie sehrála důležitou roli, pokud jde o e, závazky světových vůdců zlepšit globální daňové řízení. E, pro mě se jedná o doklad toho, co lze dosáhnout, když skutečně jako Unie jednotně spolupracujeme na společném cíli. Ale samozřejmě, že ta práce ještě není hotová. Zítra odjíždím do Austrálie, což je další země, která bude předsedat G20 a Předám tam samozřejmě očekávání Evropské unie, pokud jde o silnější politické vedení z jejich strany, tak abychom zajistili, že současná dynamika eh, v rámci boje proti mezinárodním daňovým únikům nepoklesne. Eh, na Evropské unii jsme také byli svědky produktivního pololetí. Je tady celá řada nových iniciativ eh, pro boj s daňovými úniky. Tak například od května jsme navrhli rozšíření automatické výměny informací v rámci Evropské unie. Dále jsme se dohodli na mechanismu rychlé reakce pro boj s podvody v DPH. Začali jsme vyjednávat o silnějších daňových smlouvách s našimi nejbližšími sousedy. Zahájili jsme diskuzi o zdanění digitálního hospodářství. Navrhli jsme standardní formulář DPH pro zlepšení dodržování daňových zákonů. Vytvořili jsme platformu pro dobré daňové řízení a včera jsme navrhli pozměnění směrnice o mateřských a ceřinných společnostech, abychom opět předešli eh, nelegálnímu daňovému plánování. Komise tedy využila veškeré nástroje, které má pro podporu dobrých eh, zásad řízení v EU. Evropští politici plně podpořili program Evropské unie pro boj s daňovými úniky na eh, květnové Evropské radě a žádali jasný pokrok v klíčových oblastech. Určitě víte, že Rada ECOFIN nedokázala ani tentokrát dosáhnout schody ohledně směrnice o úsporách. Přitom na samitu v květnu se státy shodly, že problematiku vyřeší do konce roku, což je závazek, kterému je potřeba dostat. Takže zopakuji evropským ministrům financí na prosincové radě, že celý svět přechází k automatické výměně informací a my nesmíme zaostávat. Já bych v tomto duchu chtěl vás také informovat o tom, že eh, začala vyjednávání s Monakem, Andorou, Liechtensteinem a San Marinem a že postupují velice dobře. Začneme také vyjednávat se Švýcarskem a to eh, v tom okamžiku, kdy eh, i oni dostanou mandát pro vyjednávání, což očekáváme v příštích týdnech. Teď se podívejme na směrnici o administrativní spolupráci. Já doufám, že parlament plně podpoří rozšířenou působnost výměny informací, až bude o tomto návrhu v prosinci hlasovat. Pokud je o náš boj s daňovými úniky, eh, tak ten přináší celou řadu nových eh, výzev, které musíme řešit. Především jde o otázku toho, jakým způsobem zdaně digitální hospodářství a to takovým způsobem, abychom zajistili, že to zdanění je spravedlivé a že nepoškodíme růst tohoto velice důležitého odvětví. Je to sektor mladý, e, do značné míry specifický, takže ještě nemáme žádnou zkušenost, z níž bychom mohli čerpat, pokud jde o návrh daňových opatření, takže těžko e, hledat jednoduché odpovědi či jednoduchá rychlá řešení. Proto jsem se rozhodl vytvořit e, odbornou skupinu na vysoké úrovni, která by měla řešit klíčové problémy týkající se zdanění digitální oblasti a do léta příštího roku by měla tato skupina navrhnout řešení. Konečný výběr členů této skupiny vybíráme samozřejmě z těch nejlepších odborníků eh, na otázku daní a digitální oblasti eh, byl ohlášen včera. Předsedat této skupině bude Viktor Gaspar, bývalý portugalský ministr financí, kterou, který má mou plnou důvěru. Další oblast, která je relevantní pro boj s eh, daňovými úniky, je reforma DPH. Zde chci poděkovat Chern Bowles za její cený příspěvek k bruselskému týdnu pro daně, kde DPH bylo významným tématem. Naším cílem je eh, vytvořit mnohem silnější a odolnější systém DPH. V říjnu komise eh, vydala zprávu o problémech s DPH v Evropě. Eh, ty nedostatečné výnosy v roce 2011 byly odhadnuty na 193 miliard eur. Je to obrovská částka a jenom potvrzuje, že reforma DPH je potřebná a ubírá se správným směrem. Vyřešení eh, nedostatečného výběru DPH znamená, že musíme posílit boj proti podvodům a usnadnit situaci těm, eh, kteří chtějí systém dodržovat, ale je pro ně příliš komplikovaný. Teď se podívejme na aktuální situaci od mého posledního zasedání e, s vámi. E, tak byla přijata nová opatření pro boj s podvody v oblasti DPH, především mechanismus rychlé reakce. Také se nám podařilo snížit e, byrokratickou zátěž pro podniky. Jde o standardní přiznání pro DPH, které jsem navrhl v říjnu a tady očekáváme snížení zátěže pro podniky zhruba 15 miliard ročně a mělo by dojít také k zjednodušení podávání mm, přiznání DPH v celé EU. V této souvislosti chci poděkovat panu Strejčkovi za jeho zprávu eh, k mému návrhu. Pokud jde o revizi obecného systému pro DPH, tak No, tato revize probíhá, schromáždili jsme vstupy od zainteresovaných stran, odborníků, politiků. Prozatím nepadly žádné závěry. Dalším krokem bude posouzení dopadu, které by mělo proběhnout na začátku příštího roku a to by nám mělo pomoci nastavit si správný přístup. Nyní bych se rád podíval na další klíčové daňové záležitosti, kde bych byl rád, kdyby ten pokrok byl výraznější. Tak nejprve CCCTB. Eh, tato oblast eh, se teď řeší na technické úrovni, ale upřímně řečeno jsem trochu netrpělivý a zdá se mi, že ty diskuze se odvíjejí velice pomalu. Myslím si, že je na čase přejít ke skutečně, skutečné politické eh, debatě o společném konsolidovaném základu pro právnické osoby a zabránit tak obcházení daňové povinnosti v této oblasti. Myslím, že tady potřebujeme zvýšit tu politikou, politickou eh, dynamiku této diskuzi. Pokud jde o daň z finančních transakcí, tak eh, tady eh, spolupracuje 11 členských států a je potřeba, aby oni se posunuli rychle ku předu. Komise udělala vše pro to, aby podpořila tato vyjednávání a také příspěvek Evropského parlamentu byl velice konstruktivní k diskuzi. Je tady celá řada praktických um, alternativ, ale je potřeba dodat tomu i politickou podporu. A uh, na závěr se chci zmínit o směrnici o zdanění v oblasti energetiky. Tady myslím, že se nám nedaří využít té příležitosti, že zatím ten kompromis není dostatečně ambiciozní a my v komisi o navrhovaných řešeních nyní uvažujeme. Vážení poslanci, tak jak víte, seznam nových návrhů pro rok 2014 je poměrně stručný vzhledem k tomu, že v příštím roce končí mandáty komise tak parlamentu, ale to v žádném případě neznamená, že naše práce končí. Naopak je potřeba celou řadu věcí dokončit v těch nadcházejících 12 měsících proto je potřeba vyvinout maximální tlak na dokončení eh, veškerých otevřených legislativních návrhů a eh, podpořit eh, tu debatu tam, kde zatím se vede velice pomalu. Jde například o oblast boje s daňovými úniky, teď je na členských státech, aby udrželi to tempo a přispěli k těm konkrétním opatřením na zlepšení v této oblasti. Pokud jde o DPH, Tady potřebujeme také ještě pokročit. Během příštího roku bychom chtěli schválit bílou knihu ohledně definitivního režimu DPH pro přeshraniční dodávky zboží. Těším se na vaše názory ohledně toho, jak si myslíte, že eh, se eh, všechny tyto problematiky vyvíjejí a jaká máte v souvislosti s nimi očekávání. Paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři, za APP. E Zatím nemám žádného eh, řečníka. Takže nejprve Marian jako první, prosím. Dankjewel, eh, voorzitter. Meneer de commissaris, eh, hartelijk dank om hier te zijn en om ons een stand van zaken te geven. Maar ik vind ook dat, eh, alhoewel we nog niet... Děkuji. Děkuji, pane komisaři, že jste nás informoval o těchto různých záležitostech. Bohužel nemůžeme ještě hovořit o konkrétním výsledku. Děkujeme vám za vaše úsilí v této oblasti boj proti daňovým podvodům, daňové úniky, to jsou věci, které velmi zajímají občany. Nikdo nechce platit daně dvakrát a víme také, že je spousta lidí, kteří se snaží placením daní vyhnout. Děkujeme vám také za návrhy, které se týkají mateřských podniků a filiálek. Tam je také nutno zabránit dvojímu zdanění, to je zjevné, ale převádět zisky jiným filiálkám, ceřiným společnostem, abychom se vyhnuli placení daní. To je také nepřijatelné a veřejnost tomu věnuje velkou pozornost, takže je nutné tento problém vyřešit. Zatím jsme ještě neprostudovali celou záležitost do detailu, nicméně jsou to pro nás důležitá témata. A zajímalo by nás, zda už se o tom hovořilo na ECOFINu, Máte už eh, představu o tom, jak se na to dívají členské státy? Hovoříte o květnu roku 2014, říkáte, že by to mělo být vyřešeno. Opravdu si myslíte, že v květnu 2014 to bude dořešeno? Věděli jsme, jak vypadá situace ohledně bank eh, nebo dalších velkých témat eh, ve vašem portfoliu. Naši občané chtějí konkrétní odpovědi. Samozřejmě určitě vysoce hodnotí i to, že jim řeknete, že na tom pracujete, ale potřebují konkrétní výsledky, aby se obnovila důvěra veřejnosti. To se nedá udělat za jeden den, vyžaduje to spolupráci, vyžaduje to také postupnou práci. Máme ale také evropské volby před sebou a do té doby budeme potřebovat určité konkrétní výsledky. Další věc se týká změny směrnice o mateřských společnostech a ceřiných společnostech. Jak to vypadá s CCCTB? My jsme hovořili o administrativním zjednodušení, to pro nás bylo důležité, nicméně měl by to být také nástroj, který by měl účinně pomoci boji proti daňovým únikům a ty daně by měly být rovnoměrně rozloženy mezi členskými státy a daně by měly být placeny tam, kde je to náležité, kam to opravdu patří. A vy nám teď říkáte, že ten návrh nezachází příliš daleko, nicméně podle osob, eh, které pracují v těchto pracovních skupinách, říkají, že je to velmi pomalé. Není to samozřejmě jednoduché téma, ale myslíte si, že je realistické očekávat, eh, že bude přijato politické rozhodnutí, legislativní rozhodnutí ještě v průběhu našeho volebního období, anebo zda to nebude možné? Děkuji. Thank you very much and, uh... Děkuji. Děkuji, Marian Tyson za skvělou zprávu o CCCTB. Jak jsem říkal ve své úvodní řeči, byl bych rád, aby se v této věci postupovalo opravdu co nejrychleji. Myslím, že ve své zprávě máte pravdu, když vyzýváte, aby pro některé nadnárodní společnosti od tedy určitého limitu to bylo povinné. Já myslím, že to může být také velmi dobrý nástroj nejen pro omezení administrativní zátěže, což byl tedy původní cíl tohoto návrhu, ale může to být také účinný nástroj pro řešení celou celé řady problémů souvisejících s daňovými úniky a vyhýbání se placení daní. Podle mě by to byla situace, která by prospěla po obou stránkách a proto neustále velmi tlačím na to, aby se tato záležitost rychle posouvala ku předu a už jsem o tom diskutoval se dvěma nastupujícími předsednictvími, tedy s řeckým a po něm následujícím italským předsednictvím na toto téma a jsem velmi rád, že dávají této záležitosti prioritu, že to považují za prioritu pro své předsednictví. A proto jsem tedy opatrně optimistický. Doufám, že budeme moci posunout celou záležitost z úrovně technických diskuzí na úroveň politické debaty na ECOFINu a doufám, že k tomu dojde ještě za řeckého předsednictví a poté v závislosti na politických eh, indikacích z ECOFINu budou předsednictví pokračovat ve své práci. Samozřejmě vaše kontakty v pracovních skupinách mají pravdu ohledně toho, že zdaňování právnických osob je velmi složitá záležitost. Je tam celá řada technických detailů, které musí být náležitě prostudovány a je třeba, aby jim všechny zúčastněné strany rozuměly stejným způsobem. A to vyžaduje svůj čas. Ale já udělám vše proto, abych skutečně pozvedl toto téma na politickou úroveň a aby se o tom diskutovalo na ECOFINu už za řeckého předsednictví. Pokud jde o přeshraniční činnosti mateřských společností a jejich dceřiných společností, tak včera jsme předložili návrh o změně této směrnice. Já si myslím, že je to velmi důležité s ohledem na řešení přeshraničních eh, aktivit eh, mateřských společností a jejich filiálek. A obě dvě složky jsou velmi důležité, ty hybridní půjčky jsou podle nás velmi rozšířené. Používá se to za účelem vyhnutí se placení daní. Používají to tedy nadnárodní společnosti. A tato mezera v zákoně bude zaplněna, pokud členské státy přijmou tuto směrnici, ale rád bych také zdůraznil antitrustová pravidla, která jsou navrhována v této směrnici, která nám umožní vyřešit situace, kdy máme vzájemné propojení našeho jednotného trhu a vztahu našich členských států se třetími zeměmi někdy se dostáváme do situace, kdy pravidla jednotného trhu v kombinaci se smlouvami o dvojím zdanění členských států s třetími zeměmi vedou k tomu, že zde vzniká dvojí nezdanění. A pravidlo, které je navrhováno v této směrnici, nám umožní vyřešit tento problém. pokud tato struktura bude vytvořena pouze za účelem přemístění zisku do jurisdikcí, kde nedojde k jejich zdanění. Takže to si myslím, že je opravdu velmi důležitý prvek. Pokud jde o náladu v ECOFINu, já myslím, že všichni jsme velmi jasně slyšeli, že ministři financí se vyslovili v tom smyslu, že jsou skutečně odhodláni vyřešit problematiku daňových úniků a daňových podvodů. A já ve svých diskuzích s, finanční, s ministry financí jsem už velmi jasně řekl, že teď je na čase, abychom eh, přinesli konkrétní opatření, abychom eh, se posunuli od toho, kdy pouze hovoříme o tom, že to chceme řešit. A tak to teď je. Vypadá, Potom další věc, která se týká royalties, tu musíme také řešit. Eh, musíme teď přijímat konkrétní návrhy a ukázat v praxi, že slova nejsou prázdná, že za nimi následují činy, takže teď je to tedy na straně ministru financí a já doufám, že skutečně dostojí svým slibům. Děkuji a nyní za SD moja kleva. Děkuji. Paní předsedkyně, vítejte ehm, výboru v Evropském parlamentu. Já souhlasím, že bychom neměli přestat bojovat proti daňovým podvodům. Musíme udělat víc, musíme být aktivnější a e, řešit to na nejvyšší politické úrovni. E, proto pro příští plenárku ve prosinci ve Štrasburku podáváme společné návrh rezoluce e, na téma měřitelné a závazné závazky proti daňovým únikům a vyhýbáním se daním. Jsme dostali váš akční plán před rokem a společně s doporučením ohledně daňových rájů a agresivním daňovém plánování. Eh, dobrý text, bohužel není závazný. Potom jsme v tomto výboru Evropském parlamentu vypracovali zprávu v květnu tohoto roku, zase dobrý text, ale nezávazný. A v radě jsme se trošičku dostali dál eh, se, hledně směrnice o úsporách, ale bohužel nebylo uděláno dost, um, co týče legislativních úpravy závazných um, povinností. Závazné cíle um, eh, eliminovat daňové mm, mm, mezery eh, pomohly intenzifikovat boj proti těm, co páchají daňové úniky. Jaký, jaká je tedy pozice komise při zpracování indikátorů, které by pomohly členským státům eh, uzavřít ty daňové, ty, ty mezery v daňové legislativě. Jaké eh, navrhujete konkrétní opatření v evropském semestru? Strategii EU 2020, což je to, co neustále sled, plníme, sledujeme. Děkuji. Především eh, chci poděkovat tomuto parlamentu za aktivní podporu našich kroků a aktivní postup, ehm, postoj k daňovým únikům. Tam také pomáhá eh, udržet si tu setrvačnost. A já bych si přála, abyste pokračovali v této aktivitě. Je, jak už jsem řekl, ne všechno ještě, ne všechno je hotové. Stále máme mnoho věcí implementovat v praxi. Já si myslím, že mm, máme téměř všechno, co je potřeba na stole. Podle mě, pokud členské státy přijmou, co je na stole, tak bych um, viděl obrovský pokrok této věci. A také jsem si jist, že to je v zájmu členských států, aby lépe vybírali daně. A mnoho těchto členských států přijalo národní akční plány, jak tedy čelit daňovým unikům. A také eh, se řídí našimi doporučeními. Poslední evropský semestr jsme navrhli jedenácti členským zemím posílit boj, zintenzivnit boj proti daněm unikům a přijmout národní vnitrostátní opatření na zlepšení výběru daní do rozpočtu, do svých rozpočtů. K závazným cílům to je zajímavý přístup. Jak víte, tak mm, jsme měli měli problém, že jsme nebyli schopni přesně měřit té, toho fenoménu té jaksi ne, ne, ekonomiky nebo šedé ekonomiky. Pokud nemáte přesné přesnost, tak je obtížné e, tvořit jasné cíle, jak to řešit. Ale já jsem otevřený tomu, abych e, posoudil, jak si návrhy, které tady projednáváte, abychom posoudili, co je možné dělat tady v tom problému. Já už jsem hovořil o evropském semestru a mm, v tomto čtvrtém kole evropského semestru bychom chtěli e, ještě přesnější e, řešení e, konkrétních členských států a jejich problémů v oblasti boje proti daňovým podvodům a únikům. Evropský semestr vidím také jako nástroj, který umožní mm, přimět členské státy implementovat naše doporučení. A ta doporučení, jak jste řekl správně, nejsou závazná, ale v rámci evropského semestru. Mm, navrhujeme těm členským státům, které neimplementovaly ta doporučení, tak aby to udělali. A to pak spadá do rámce evropského semestru. Takže uvažujeme o tomto přístupu a um, ty doporučení jednotlivé členské státy budou ehm, Hmm, pracována v květnu příštího roku, takže je to na stole, pracuje se na tom. Thank you very much. Děkuji. Nyní za EPP Astrid Luling. Oui, euh, merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, ráda bych se nejdříve omluvila za to, že jsem přišla tak pozdě, ale musela jsem hlasovat ve výboru pro ženská práva kde byly vedeny hrdinské diskuse, než se přistoupilo k hlasování, takže se omlouvám, že se možná zeptám na něco, co zde už bylo řešeno, ale mě to opravdu velmi leží na srdci. Pane komisaři, po opravdu devastujícím právním stanovisku Rady k vašemu návrhu na zavedení posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí. Myslíte si, že zavedení této daně na této úrovni by mohlo ještě někdy být reálné? Menšina členských států může skutečně donutit většinu členských států k tomu, aby nesly následky daně, o které nechtějí ani slyšet eh, ze zjevných důvodů. Mnoho lidí, eh, kteří jsou rovnou tedy v centru věci, mě říkají, a možná by to tedy bylo politicky korektnější než to, co dělám teď, ale mnozí mě říkají, ty seš možná pro tu daň, protože tu daň nikdy nezavedou. Tak co si o to myslíte? Thank you, Mrs. Luling. Děkuji vám, paní Lulingová. Já jsem už na tuto otázku odpovídal, protože podobně se ptal také pan Epping, ale samozřejmě to mohu eh, zopakovat, pokud paní předsedkyně dovolí. Tady je třeba eh, zvážit dva aspekty. Jednak stanovisko právní služby rady, to je stanovisko, které se týká pouze jednoho konkrétního odstavce, jednoho článku celého návrhu o daně z finančních transakcí FTT. Nejedná se tedy o stanovisko k celému návrhu. Evropská komise se domnívá, že stanovisko právní služby rady není správné a proto eh, jsme požádali právní službu Evropské komise, aby zpracovala svou zprávu. Ta obsahuje veškeré argumenty, které vysvětlují platnost tohoto odstavce daného návrhu a Zpráva právní služby komise potvrzuje, že tento návrh je v souladu s ustanoveními smlouvy a tudíž eh, a, a tato zpráva bude předložena pracovní skupině rady na jejím příštím zasedání, které proběhne 12. prosince. Druhá věc, o které bych se chtěl zmínit, je, že Právě probíhá proces posílené spolupráce, což znamená, že 11 členských států se dobrovolně rozhodlo, a zdůrazňuji slovo dobrovolně, požádat Evropskou komisi o vypracování návrhu na harmonizovaný systém daně z finančních transakcí těchto jedenácti členských státech. Samozřejmě, že posílená spolupráce předpokládá také možnost rozšířit působnost a zapojit další členské státy. K dnešnímu dni Ovšem máme k dispozici postoj 11 členských států, které se přejí postoupit dále s tímto návrhem a teď je na nich, aby se dohodli na konkrétní působnosti tohoto návrhu, aby tento návrh konkrétněji rozpracovali a já se domnívám, že příspěvek Evropského parlamentu ve formě vaší zprávy, kterou jste schválili velkou většinou, členské státy vezmou potaz, v potaz ve svých úvahách a jak už jsem říkal, nyní je na těchto jedenácti členských státech, aby prokázali dostatečnou politickou vůli a našli kompromis. Doufám, že to se jim podaří. Paní předsedkyně, poslední otázku položí paní Anny Podimata. Thank you very much. Děkuji, Sharon. Vystoupím v řečtině, pane komisaři. A pokusím se skombinovat uh, ty záležitosti, na které už poukázali kolegové. Pokud jde o daňové úniky a daňové podvody, o daňové ráje, řešení těchto problémů, o spravedlnost uh, daňového systému, to je věc velice zajímavá, důležitá a do toho zapadá také otázka daně z finančních transakcí, protože FTT eh, je snahou dosáhnout větší spravedlnosti a rovnosti v daňových záležitostech. A tady bych chtěla navázat na to, co říkala paní Tyson a paní Kleva. Myslím, že v této oblasti je dnes situace taková, že některé věci již nelze účinně řešit na národní úrovni, například eh, daňové úniky, daňová konkurence, to jsou eh, věci, eh, kterých jsme dnes svědky a u kterých je zjevné, že členské státy je nedokážou individuálně efektivně řešit. Proto panuje obecná Mm, touha potom, aby se situace řešila na evropské úrovni. Řecko pokročilo v poslední době, jak už tady zaznělo, s výběrem daní ale na národní úrovni existuje určitý limit pro to, co členský stát může udělat, proto potřebujeme systémovější přístup a myslím, že to se nám snažil říct dnes dopoledne také generální tajemník OECD, že je třeba zapracovat nejenom na eh, evropské úrovni, ale na celosvětové úrovni, abychom dosáhli větší efektivity v daňovém systému. Paní Kleva eh, uvedla, že i parlament se chopil iniciativy v rámci svého usnesení, kdy žádáme komisi, aby přestala hledat, hledat vyníka a začala jednat. My chceme, abychom začali jednat proaktivně a dosáhli jsme měřitelných cílů jasných, pevně stanovených cílů pro boj s daňovými úniky. Je důležité, abychom tyto cíle nastavili a, a aby platili pro všechny, včetně Řecka, země, která je zařazena do programu Evropské unie. A já doufám, že pomocí těchto cílů alespoň částečně vyřešíme problematiku daňových e, úniků Myslím, že by se tato věc měla e, projevit v evropském semestru. Teď se dostávám ke své otázce. Když se podíváme na ten evropský e, semestr a pro Řecko je to velice důležité, protože máme cíle pro snížení daňových e, úniků, tak daně z finančních transakcí je součástí našich doporučení. My jsme jednou z jedenácti zemí, která ji navrhuje a já se chci zeptat, Zda si myslíte, že FTT bude prioritou, bude jednou z priorit a zda si myslíte, že je reálné, že se pořadí, podaří dosáhnout v příštím půl roce, neskončí mandát parlamentu nějakého konkrétního výsledku. Děkuji. Já bych nejprve chtěl říci, že komise se nesnaží hledat eh, vyníka eh, mezi členskými státy. A myslím, že když se podíváte na ty návrhy, které byly za tohoto mandátu komise předloženy, a už to říkala Sharon Bowles na konferenci o DPH, tak se vlastně jednalo o vůbec nejproduktivnější eh, komisi v oblasti daní. Důležité je ovšem to, aby členské státy, které již eh, schválily několik důležitých návrhů, začaly na základě těchto návrhů pracovat a fungovat. Některé návrhy prozatím nejsou v platnosti. Jedním z nich je i návrh eh, o FTT, takže s vámi plně souhlasím, že potřeba dosáhnout také politického závazku ze strany účastnících se členských států, ukončit ta jednání ještě před evropskými volbami. To byl totiž eh, ten největší eh, projekt eh, a i z národního hlediska v podstatě všechny ty členské státy, které se rozhodly účastnit posílené spolupráce, považovali tohle za zásadní politickou záležitost vnitrostátně a pro ně to mm, jak touto důležitou záležitostí zůstává i nadále. Takže teď je potřeba tu práci ještě více zefektivnit a dosáhnout kompromisu. Komise udělá vše, co je potřeba pro to, aby dosažení kompromisu usnadnila. Ale pochopitelně, že záleží na samotných členských státech a asi chápete, že nemohu tyto státy k ničemu nutit, je čistě na nich, jak se rozhodnou. Co se týče těch závazných cílů pro boj s daňovými podvody a úniky. Jak už jsem říkal, zvažujeme celou řadu zajímavých možností, které by nám umožnili řešit tuto problematiku. Když se historicky podíváte na evropský semestr, tak každý rok se snažíme zlepšit působnost, rozsah těch cílů, které zařazujeme do našich doporučení. A samozřejmě, že ta práce nekončí. Ehm, chystá se čtvrté kolo evropského semestru a našich doporučení. A i Evropský parlament má možnost do procesu evropského semestru přespět. A jsem velice rád, že daně jsou nedílnou součástí eh, celé procedury. Doufám, že v rámci tohoto evropského semestru se nám eh, podaří eh, dosáhnout řady praktických koordinačních kroků v oblasti zdanění které eh, zatím nebyly regulovány legislativou na evropské úrovni kvůli mm, zásadě subsidiarity nebo kvůli jiným omezením. Děkuji, pane komisaři. Ano, správně jste upozornil na moji konstruktivní poznámku eh, na té konferenci o DPH, ale souhlasím eh, tím názorem, že tato komise byla velice produktivní. Snažili jsme se eh, v oblasti daní eh, dosáhnout inovativních věcí, například směrnice o nefinančních výkazech. Snažili jste se dosáhnout většího zveřejňování informací, protože to je mechanismus, který může hodně eh, pomoci pro správné fungování eh, daňových základů. Takže pokud se nám toto všechno pořadí eh, prosadit v praxi, tak na tom budete mít obrovskou zásluhu a mm, samozřejmě určitou zásluhu musíme přispět také eh, OECD. Takže já doufám, že tohle to prosadíte a bude to další věc, za kterou si budete moci připsat zásluhy, ale ještě bude potřeba zatlačit především na členské státy a tady v parlamentu na výbor pro právní záležitosti, protože některé věci ještě dořešeny nejsou. Takže děkuji, pane komisaři, a já se těším na naši příští výměnu e, názoru. Děkuji. A vážení kolegové, dnes odpoledne začínáme zasedat později, až ve tři čtvrtě na čtyři, ale prosím o eh, přesnost, protože hned ve tři čtvrtě na čtyři začneme eh, hlasovat a pokud hlasování nedoj, neproběhne proběhne podle vašich představ, můžete pak vinit pouze sami sebe, pokud nedorazíte.